Dobré jitro všem, vážení kolegové, prosím zaujměte svá místa. Jako obvykle máme velmi nabitý program, takže raději začneme. Dneska budeme eh, hlasovat, ale nejprve sdělení. S vaším svolením eh, budou eh, přednesu svolení, což se týká aktu v delegované pravomoci a prováděcích aktů. E, e, týká se to hranice víza, bezpe, e, interní bezpečnosti a situace je taková, že na poslední mandento byl, na plenárním zasedání bylo odhlasováno, aby tady byly dva delegované akty přenesové, nepřenesené pravomoci, které se týkají těchto záležitostí. Bylo to v říjnu 2000. 18, kdy Evropský parlament dostal dva nové tyto um, delegované akty, přičemž termín dva měsíce pro radu a Evropský parlament, aby vznesli námitky. Několik politických skupin, včetně SND, QE, eh, aby požádali o to, aby byl dodal tady bod na eh, zasedání výboru. Eh, Libe, aby tady byla informace o všech o kontextu a prvcích těchto delegovaných aktů. Ukazuje se, že parlament nebyl patřičně informován o vytvoření těchto dvou nových aktů. Proto generální ředitelka DG Home byla pozvána, aby předložila dva nové eh, akty v, delegované pravomoci. Bylo to na zasedání 20. Eh, bude to 21 1. listopadu na zasedání Libe a tomu bude předcházet schůze politických eh, poradců eh, a 3. října dostala, eh, dostal parlament implementovací, implementační rozhodnutí od komise 1585 z roku 25, co se týká dokument, dokumentu, které mají předkládat žadatelé o krátkodobý pobyt. Eh, přičemž to bylo sděleno všem členům LIBE ze, byl prostřednictvím biletenu. Eh, bylo to 21. Eh, října a interní termín pro námitky byl 13, stanoven 13. listopadu v poledne. To jsou oznámení. Samozřejmě musíme také vzít eh, zápisy z předchozích schůzí a pokládat je za schválené. Doufám, že tak můžeme učinit. Pokud nejsou námitky, pak tyto zápisy jsou eh, přijaty a budeme teď elektronicky hlasovat. Týká se to návrhu zprávy eh, nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropská pohraniční a pobřežní stráž, systém falešných projekt dokladů, zrušení společné akce 2018 je to nařízení rady o takzvaných systémech FADO. Máme tady zpravodajku paní Robertu Metzolu. A máme také unblock hlasování, kompromisy a oddělená hlasování. Takže nejprve se ptám, zda všichni máte eh, hlasovací karty připraveny, abychom mohli začít hlasovat. Eh, chci se zeptat paní zpravodajky, zda chce něco podotknout. Nikoliv můžeme tedy bezprostředně přejít k hlasování. Unblock hlasování. Nejprve je tady celá řada kompromisních návrhů, o kterých je třeba hlasovat unblock. Eh, počínaje a začínáme teď. Zahajuji hlasování. Eh, bude, hlasujeme tedy unblock. Teď končím hlasování. 54 pro, 5 se zdrželo, 1 eh, eh, proti, schváleno. Teď budeme o jednotlivých odstavcích kompromis k článku 80. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Ano, e, velkou většinou přijato. Teď kompromis, článek 88 nový. 80 a nový, což pokrývá pozměňovací návrh 26. Zahajuji hlasování. Teď končím hlasování schváleno kompromis k článkem 80b nový, což pokrývá pozměňovací návrh 27, 58. Zahajuji hlasování. Eh, končím hlasování. Přijato. Kompromis 80c nový, což pokrývá Pozměňovací návrh 28, 57, 53 a 61. Zahajuji hlasování. Už, promiň. Teď končím hlasování. Ano, zase schváleno velkou většinou. Teď to bude 80D kompromis, tedy nový, to jsou pozměňovací návrhy 20, 29. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Přecházíme k 80 E, nový článek, a to jsou eh, pozměňovací návrh 30, 62 a 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Přecházíme k 80F nový, což pokrývá 31, 66 a 59. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Přijato. 80 g nový 32 a 72 to pokrývá. Zahajuji hlasování. G, bylo to Gčko. G. Jako Granada. G jako Granada. Končím hlasování. Přijato kom 80. Aha, 33, 34 73 to pokrývá. Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. E, tedy nový článek 80 G33 a 69 80 je, pardon, 35 a 69. 80 je. Končím hlasování. Přijato. Článek 80K nový a pokrývá to pozněvací návrh 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď úvodní ustanovení 80 zase pokrývá pozměňovací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velkou většinou přijato recitál 81b, nový, pokrývá to pozměňovací návrhy 5 a 50. Eh, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Eh, úvodní ustanovení 81, omlouvám se, je tady ještě oddělené hlasování k novému úvodnímu ustanovení 80a, pozměňovací návrh 39. O tom hlasujeme zvlášť, o tom se hlasuje zvlášť. Takže o tom budeme teď hlasovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 81C nové, to jsou poznávací návrh 6, 38, 41 a 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací, pardon, úvodní ustanovení 81a nový eh, pokrývá 8 45. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Přecházíme k 81F. Nový. To jsou na pozměňovací návrhy 9 a 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozmě- úvodní ustanovení 81G, nový, to jsou pozměňovací návrhy 10 a 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále kompromis k úvodnímu ustanovení 82, pozměňovací návrhy 11 a 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis k úvodnímu ustanovení 101 a 101a nový. Pozměňovací návrhy 15 a 51 hlasujeme. Končím hlasování. Eh, přijato úvodní ustanovení 113a nové a 114. Pozměňovací návrhy 23 a 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní budeme hlasovat o takto modifikovaném textu. Zahajujeme hlasování nyní. Samozřejmě jmenovité hlasování je to závěrečné hlasování e, k textu s těmito úpravami. Končím hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat jako obvykle o rozhodnutí zahájit jednání. Jedná se o mandát a složení vyjednávacího týmu. Potřebujeme absolutní většinu, abychom mohli zahájit tato jednání. Zahajuji hlasování. Končím hlasování takže se nám to podařilo. E, Bylo to schváleno vel, více než absolutní většinou, abych zahájili jednání a blahopřejeme paní Mecole k její práci. Budeme pokračovat dále podle našeho jednacího pořadu s, vašeho, do, s vaším svolením bez jakéhokoliv přerušování. Takže pokud si přejete tady zůstat, tak, tak prosím, eh, uč, tak buďte prosím potichu, ale hlavně ti, kteří odchází, tak buďte prosím také potichu. Let me announce what the following point in the order of the day of our agenda is about. Mi oznámit, o čem bude náš další bod. Je to 12. bod a jsou to eh, stanoviska Evropského inspektora ochrany Dukaju a Evropského sboru pro ochranu osobních údajů k dopadu zákona USA Cloud Act na právní rámec ochrany údajů EU a na mandáty pro vyjednání dohody mezi EU a USA o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům pro justiční spolupráci v trestních větech a na dodatkový protokol k takzvané Budapeštské umluvě. Vyslechneme prezentace Vojčecha Vyvěrovského, kterého tady vítáme, zástupce Evropského inspektora ochrany údajů a dále si vyslechneme prezentaci pana Karstena Bena, který je hlavním polit- právním a politickým poradcem Německého spolkového komisáře pro svobodný přístup k informacím a ochranu osobních údajů a koordinátorem expertní podskupiny pro hranice cestování prosazování práv Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Dále to bude prezentace Etiena Mory, právního poradce oddělení pro evropské a mezinárodní záležitosti Národní komise pro informatiku a svobody ve Francii. Tak se do toho pustíme. Nejprve to bude prezentace, kterou přednese pan Viviurovský a pak si poslechneme prezentaci pra, eh, stanoviska eh, právního oddělení Evropského parlamentu, která má význam pro naši práci, kterou musíme provést, abychom mohli správně vyhodnotit prognózu dopadu eh, této dohody mezi EU a USA o elektronických důkazech na spolupráci v trestně právních záležitostech. Pane Vevěrovský, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru. My schromažďujeme elektronické informace v rámci vnitřních hranic Evropské unie a pořizujeme je i z dalších části Evropské unie. Je to téma, které zřejmě zůstane na programu tohoto výboru po dobu celého mandátu a rovněž také souvisí s prací Spojených států. Souvisí to s doplňkovým protokolem o kybernetickém zločinu. Zvláště je to však důležité téma z hlediska naší vnitřní debaty na téma elektronických důkazů a tohoto návrhu. Je to zvláště důležité, protože Evropská unie se neustále účastní několika procesů, aby byla stanovena pravidla na elektronický důkaz a sledování elektronických důkazů přeshraničním kontextu. Je to důležité pro nás, ale nejen pro nás. Je to důležité také v rámci kontextu Rady Evropy, je to důležité na bilaterální úrovni i vícestrané úrovni. V dubnu tohoto roku jsme vypracovali eh, stanovisko k doporučení komise na téma mezinárodní dohody se Spojenými státy o přeshraničním přístupu a také o přistoupení k druhému doplňkovému protokolu k úmluvě o kybernetickém zločinu a v Dubnu eh, to, a pardon, v červenci tohoto roku jsme se vyjadřovali na téma předpisů Spojených států o iCloud. Já bych také chtěla informovat o tom, že jsme včera vy, vypracovali doplňující stanovisko k stávající diskuzi o návrhu na téma elektronických důkazů. Já se chci soustředit v tuto chvíli na několik zásadních principů, které se týkají EDPS a reakce na jednotlivé návrhy. Chci se vyjádřit k jednotlivým konkrétním návrhům v návaznosti na včerejšek. Kolegové z Rady pro um, ochranu údajů se vyjádří později. Je to velice důležitá oblast, kterou se zajímá, o kterou se zajímá orgán dohledu nad ochranou osobních údajů. Je to také důležité z hlediska fungování soudní soustavy. My si uvědomujeme, že úřady i tam, kde případně vyšetřují pouze národní případy, často potřebují pořídit informace z jiné země a Evropská unie potřebuje účinná pravidla, která by nabízela členským státům možnost takto spolupracovat. Také musíme mít nějaká udržitelná pravidla opatření při spolupráci s třetími státy. Toť je otázka spravedlnosti, nikoli otázka ochrany osobních údajů. Jenže zpracovávání osobních údajů znamená, že se dostáváme do gestce ochrany osobních údajů. Takže zde je otázka fungování soudnictví a druhá otázka fungování ochrany osobních údajů. Je to zájmu národních orgánů, ale zároveň i Evropské rady pro ochranu osobních údajů. A tento orgán bude a už tomu tak v tuto chvíli i je, prověřovat tento velice komplikovaný materiál. Z různých pohledů se jim bude zabývat a vyhodnocovat situace. Já vám mohu říct, že je to práce, která se v tuto chvíli velice dobře daří. Proto jsme do této chvíle nezasahovali, my jsme žádali i o to, aby orgán pro ochranu osobních údajů vypracoval své stanovisko. To se stalo včera a naše hlavní sdělení na toto téma zní tak, že ochrana osobních údajů není něčím, co by bránilo naplňování spravedlnosti. Standardy ochrany osobních údajů naopak pomohou zlepšit úroveň zprávy a fungování soudnictví. Naplňování práv jednotlivce zde nikterak nemizí. Soudce rozhoduje, rozhodne o tom, že soukromoprávní subjekt, jako je třeba poskytovatel telekomunikačních služeb, má předat určité informace, které jsou potřeba z hlediska nějakého šetření. Složitost tohoto materiálu spočívá právě v tom, že Evropská unie v tuto chvíli stále ještě buduje společný soudní prostor. Ten se nadále buduje a je zde patrná jasná propast ve fungování jednotlivých systémů soudnictví. Je to v kompetenci členských států. Některé členské státy mají interrupce za uh, krok, který je v souladu s právním systémem, pro jiné je to trestný čin. Takže záleží, jestli jste v Barceloně, v Madridu, v Talinu či v Miláně. Některé členské státy rozlišují mezi vlasti zradou a závažnou vlasti zradou. Některé trestné činy jsou považovány za trestné činy pouze v některých členských státech. Navíc eh, sazba v případě odnětí svobody je také jiná a je vždy na trestních soudech daného státu, aby vyhodnotil situaci a proto je situace tak komplikovaná. Není zde žádný jednotný výklad závažného trestného činu a kroky a které tento parlament vyhodnocuje, jsou v tomto smyslu patrné. Proto je složité to vyhodnocovat z hlediska ochrany osobních údajů, ale v tuto chvíli máme harmonizovaný rámec primárního práva, to je listina základních práv a svobod, navíc je zde nařízení GDPR a pak máme něco, čemu říkáme policejní směrnice a o tyto předpisy se můžeme opírat, jsou přímo použitelné i na sekundární úrovni, to znamená, jsou aplikovatelné ve všech státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Je zde jistý nesoulad, pokud jde o harmonizaci zprávy soudnictví a aplikace předpisu ochrany osobních údajů. To znamená, že vždy když se navrhuje nějaké opatření v oblasti soudnictví či bezpečnosti či práva na úrovni Evropské unie, který, které by nějak zasáhlo do oblasti ochrany osobních údajů, tak se dostáváme do stejných potíží. Já se pokusím vysvětlit, proč je to tak komplikované. Omezení práv je souladu s právem pouze tehdy, pokud eh, k tomu dochází přiměřeným způsobem a pokud to vyhodnotí a dovodí Národní soud. Pak zde máme další stanoviska, třeba k PNR dohodě mezi EU a Kanadou. Návrh elektronických důkazů, což je materiál, který v tuto chvíli výbor projednává, by vytvořil požadavky pro soukromoprávní subjekty, které mají předat citlivé údaje systému soudnictví. Pokud toto bude probíhat pokud to bude probíhat v rámci systému, který ovšem zatím ještě není plně dobudován, tak dopad takového nástroje bude případně celkem zásadní z hlediska mm, omezení práv oblasti ochrany osobních údajů. Říkám případně, protože to vždy záleží na dané věci. Je třeba se zaměřit na pojistky a to z obecného hlediska, nikoli z dílčího hlediska. Uveďme si nějaký příklad. Řekněme jeden členský stát, které, který znáte nejméně. Snažte se představit si úřady a orgány tohoto daného státu, které mají pravomoc dožádat od vás informace, údaje, řekněme o poskytovateli internetových služeb. A snažte se odhadnout, jaké by byly trestné činy v daném státě, které by byly považované za závažné a položte si otázku, chcete, aby poskytovatel služeb, zprostředkovatel služeb. A myslíte si vůbec, že poskytovatel internetových služeb bude znát odpovědi na tyto otázky? Myslíte si, že je dobré, aby poskytovatel internetových služeb se sám vyjadřoval na toto téma, nebo byste rádi, aby soudce ve vaší zemi se vyjádřil k takovému dožádání? Není to problém pouze u transakcí. Představte si třeba, že jde o informaci typu dostali jste tuto informaci k dispozici a kde jste byli, když jste ji dostali k dispozici. Není to něco, o čem by měl rozhodovat soukromoprávní subjekt, jako je poskytovatel služeb. Nemá vyhodnocovat, jaká je zákonnost, úměrnost, přiměřenost poskytnutí eh, případných informací. V podstatě nezáleží, když se nad tím zamyslíte, až tak na tom, jestli je to třetí stát nebo případně členský stát Evropské unie. My proto doporučujeme, aby takové pravidlo bylo vynutit, vynutitelné a bylo jednotné, aby odpovídalo stávajícím definicím a kategoriím, které se objevují v předpisech Evropské unie na toto téma. Je třeba zkvalitnit definice jednotlivých pojmů, jako jsou data, jako jsou transakce a, a tak dále. Co se týče úpravy návrhu, je třeba zapojit oba systémy soudnictví. To znamená soudnictví státu, v němž se vystavuje dožádání a v něm se reaguje na dožádání. Je třeba, aby zde existovala možnost soudního přeskumu, o tu je třeba žádat. Zároveň není možné dopustit jakékoliv průtahy. My jsme si naprosto jisti, že jsme schopni vybudovat systém, který bude na jedné straně efektivní a na druhé straně účinný. Je třeba dosáhnout vyváženosti mezi typy trestných činů, u nich je možné vydat eh, evropský příkaz, eh, evropský důkazní příkaz. Navíc páteř tohoto návrhu musí zajišťovat zabezpečení všech přenosů informací mezi jednotlivými zúčastněnými subjekty orgán pro dohled nad ochranou osobních údajů Evropské unie bude na, mm, nadále vyhodnocovat, jak vypadají jednání. Uzavřu to tím, že je to velice důležité téma, které nás přivádí na místo, kde se snoubí potřeba zajištění fungování soudnictví, ale zároveň zajištění subjektivních práv fyzických osob my se díky Evropské radě pro dohled nad osobními údaji budeme moci udělat lepší představu. You know, Mr. Děkuji. Víte, pane Vevěrovský, jak moc nám záleží na zprávě Evropského inspektora ochrany údajů, pokud je o ochranu soukromí a základních práv evropských občanů. A toto je opravdu znepokojivý vývoj, právní vývoj, a proto musíme také naši analýzu doplnit o prezentaci, kterou přednese pan Karensten. Ten, který je hlavní právní a politický poradce Německého spolkového kartáře pro svobodný přístup k informacím a ochranu osobních údajů. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré jitro, vážení členové výboru LIBE. Za EDPB bych vám chtěl nejprve poděkovat za pozvání, e, které jste nám zaslali a příležitost spolu s vámi probrat e, vaš, na, od naše odpovědi na vaše dotazy. V tomto kontextu dnes vystupuji, že vy a předchozí výbor LIBE, tedy přesně řečeno, nám zaslal požadavek na e, dotaz, jaké dopady bude mít Cloud Act na rámec Evropské ochrany údajů. Než se pokusím schrnout naše hlavní závěry, chtěl bych eh, nejprve k tomu něco vysvětlit. Totiž eh, my tomu říkáme úvodní vyhodnocení, čili nadále pracujeme, protože se jedná velice složitou otázku, takže ještě nebudeme mít asi příští rok úplně, úplné stanovisko ani k této, ani k dalším podobným otázkám. Pak bych ještě chtěla říci, že ty odpovědi, které jsme vám dali, eh, souvisí s konkrétním scénářem, když tady bude požadavek ze strany eh, USA při vyšetřování trestní záležitosti. Čili naše závěry mohou být potom trošku jiné, pokud by se jednalo o jiný scénář, o jiný požadavek ze strany jiného orgánu a v jiné eh, části, v jiném odvětví práva. Ale chtěl bych ještě zopakovat náš hlavní závěr. Říkáme, že pokud ten požadavek Spojených států nebude uznán nebo bude prosazovatelný na základě mezinárodní dohody, aniž by byl dotčené konkrétní případy, které se týkají ochrany základních eh, zájmů subjektů dat a jiných případů, tak jinak si myslíme, že zákonnost eh, od podávání těchto informací příslušným orgánům nemůže být zajištěna. Pokud to nemůže být zajištěno, pokud to nemůže být jisté v tomto scénáři, pak by to vytvořilo střed a v další části dopisu se snažíme zabývat se těmi směry, které se jeví jako nejslibnější, aby se to vyřešilo. Byly by to dvě věci. Buď by tady byly jiné typy mezinárodních smluv, První, eh, na co se odvoláváme, by byla nová generace smluv o vzájemné právní pomoci. To by bylo rychlejší, pohotovější a zahrnulo by to také konkrétnější pojistky ochrany údajů. <clears throat> Za druhé se zmiňujeme o dohodách, jako je například dohoda mezi Spojeným královstvím a USA, která už byla sjednána. A to by mohlo vyřešit tuto věc. Pokud a my bychom tedy podpořili takovouto dohodu, pokud by eh, zahrnula dostatečně vysoké pojistky ochrany dat. Pak si myslíme, že by to mohlo vyřešit střety a vést k právní jistotě, protože to si jistě všichni přejeme. Nakonec bych chtěl zdůraznit dvě další věci. První, že velice preferujeme pokud je o tyto eh, bilaterální dohody, aby byly dojednány na úrovni EU-USA, než aby to byly eh, dohody sjednané mezi USA a jednotlivými členskými státy. Druhou věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je tady potřeba koherence. Co tím myslíme? Myslíme tím, že pokládáme za nutné zajistit toto aby v našem výkladu eh, předávání informací orgánům činným trestním eh, řízení v jiných zemích aby to nebylo eh, pojednáváno flexibilněji nebo volněji v, pozorná, v porovnání s tím, jak se takovéto požadavky řeší vůči podobným orgánům v rámci Evropské unie. A teď bych dal slovo svému kolegovi. Thank you. Děkuji, pane Bene. A teď si tedy poslechneme eh, prezentaci Etienne Moreho, který je právním poradcem oddělení pro evropské a mezinárodní záležitosti Národní komise pro informatiku a svobody z Francie. Pak budeme na to navazovat v dalším bodu, kdy si vyslechneme stanovisko právní služby Evropského parlamentu ohledně uplatňování zákona a jeho dopadu, myslím tím USA Cloud Act, k mandátu projednání s USA o dohodě mezi EU a USA o usnadnění přístupu k elektronickým důkazům. Čili to všechno je propojeno a všechno je to nesmírně důležité pro nás, pro všechny. Takže si poslechneme nyní prezentaci Etiena Moreho. Děkuji, pane předsede, vážené dámy, vážení pánové. V závěru těchto výkladů a poručení, který vám tady právě kolega přednesl, já bych se vrátil k příloze dopisu, který byl zaslán vašemu výboru a který podrobně rozvádí právní úsudek který eh, tedy vydal Evropský úroveň ochra- spektru ochrany údajů. Já tady se budu soustředit na dvě věci, speciálně na dopad Cloud Actu na přeshraniční přístup údajům a dále interakce mezi Cloud Actem a právním rámcem Evropské unie v rámci ochrany osobních údajů, zejména se zaměřím na GDPR. A nyní bych se rád vrátil k ustanovení Cloud Actu, který byl mm, zveřejněn 23.3.2017. Tento zákon eh, vlastně byl takovou reakcí na otázky, které byly tématem živých debat během posledních pěti let a tím, jak byl přijat, tak došlo k anulaci případu Microsoftu, kde se již odžetával rozsudek nejvyššího soudu amerického Cloud Act eh, zejména stanoveno, že americké orgány mohou zavést povinnost pro poskytovatele telekomunikačních eh, elektronických služeb, aby jim poskytli údaje, které uchovávají mimo USA. Dále druhý důležitý prvek eh, Americký zákon zavádí nová ustanovení pro to, aby mohli usnadnit přístup zahraničních orgánů k údajům, které jsou uchovávány v USA prostřednictvím výkonných smluv, které jsou uzavírány s takzvaně způsobilými zeměmi. Evropská komise říká, že Cloud Act vytváří skutečně nový právní a procedurální režim pro přeshraniční přístup z údajů, nebo dovoluje americkým od přímo, aby se přímo obraceli na poskytovatele údajů eh, na vzdory nebo je, což je v rozporu s běžným právem a postupem, který byl příliš dlouhý. A ten Cloud Act je takovou revizí Stored Communication Actu a mm, vlastně zavádí povinnost poskytovatelům služeb, aby eh, pokud tedy bude americká žádost, tak předseda přerušuje. Prosím, je problém s tlumočením, mohl byste číst poněkud pomaleji. Ano, tedy tedy zavádí povinnost pro poskytovatele údajů, aby pokud tedy americké orgány si to vyžádají, aby poskytli údaje, které oni uchovávají, ať už je to elektronická informace, nějaká složka nebo informace, které tedy oni mají hm, e, vlastně e, ve svém, e, někde uchovávají a týkají se buď nějakého klienta nebo někoho, kdo má u nich předplatné a musí poskytnout tyto údaje nezávisle na tom, zda je uchovávají v USA či ne. To je tedy ten nový zákon jasně tedy říká, že e, vlastně má teritoriální působnost i v zahraničí, nejen v USA. E, dále Evropská komise říká, že v tomto v kontextu Cloud Ad ovšem nedovoluje masibilní sbírání či systematické či neodlišené rozlišené sbírání danů, údajů. Spíš jde o um, případy trestně právního stíhání, kde to jsou data určitého typu, ně, na něco zaměřená. Dále komise, eh, naše, náš výbor říká, že tedy tady možné, aby americké orgány měly přístup k údajům, které jsou v zahraničí. Pak je tady přístup k metaúdajům na základě mandátu, ale v některých případech je to také na základě vyžádání, které vůbec nepotřebuje zásah soudce. A dále dovoluje v určitých případech zachycovat reálnou elektronickou komunikaci a to pokud ten poskytovatel je v zemi, která má příslušnou dohodu s USA. A další důležitá věc na Cloud Actu, tady tedy on zavádí nová opatření pro případy, kdy zahraniční zákon ochrany údajů by vlastně nedovolil vydat poskytovatelům údaje do zahraničí. To se ovšem eh, je omezeno pouze na určité specifické podmínky. Jedna z nich říká, že ten zákon třetí země v konfliktu s tou americkou žádostí musí být v zemi takzvaně způsobené, což znamená, že to bude země, která podepsala smlouvu s USA pro usnadnění přístupu přeshraničního k údajům. Dále tedy, to znamená, že v tom Cloud Actu je mechanismus řešení sporů, ale ten se pouze uplatní pouze v případě, kdy ta jurisdikce té určité země má tu takzvanou exekutivní dohodu s USA. A momentálně tady žádná exekutivní dohoda s EU není v této věci. Poslední věc, co se týká té první otázky, který poskytl, položil váš výbor. Náš výbor je toho názor, že rozsah působnosti materiálně teritoriální toho cloudu vypadá takto. Například podnik, který musí dodržovat GDPR se skutečně může dostat do situace, kdy musí američanům tedy přímo něco předat. Cloud Act se týká takového poskytovatele, který má tedy ve svém vlastnictví nebo pod kontrolou nebo uchovává takovéto údaje. Což znamená skutečně, že se to může týkat GDPR a může dojít k situaci, že nějaký podposkytovatel může na základě amerických údajů něco být donucen takto poskytnout. Článek 48 DGPR ovšem říká, že veškeré rozhodnutí juridikce nebo úředního orgánu třetí země, které chce eh, od někoho, kdo eh, vlastně uchovává osobní údaje nebo je přechovává či předvádá dál, potřebuje být uznán nejdříve a eh, udělat výkonným podle mezinárodních dohod, a musí tam tedy být takováto rozhodnutí soudní platné. Což tedy znamená, že tady jsou podmínky, které skutečně mohou vzlet k tomu, že tady máme nějakou žádost o tuto vydání údajů, ale ta potom tady musí být schválena příslušným orgánem té země, kde se ty eh, za, eh, údaje nacházejí. A to celé musí být založeno na mezinárodním smlouvě. Znamená to tedy, že ten cloud American tady vlastně musí být v souladu s tedy veškerým právem GDPR. Momentálně taková takováto smlouva neexistuje a, a americká žádost se tedy nemůže opřít o tu zásadu poskytování údajů. Pokud tedy existuje mezinárodní dohoda v rámci mezinárodního právního rámce, eh, předseda opět prosím vzpomeňte. Tedy, pokud jsou takovéto dohody, Evropská eh, komise si myslí, že takovýto podnik by se měl odmítnout, poskytnout takovéto žádosti a odvolávat se na stávající smlouvy. Podle těchto analýz eh, náš výbor říká, že poskytovatele takovýchto služeb skutečně se můžou dostat do střetu zájmu. Na jedné straně mají ten přímou žádost amerických orgánů, aby poskytly údaje a na druhou stranu máme ustanovení GDPR, které se týkají pře, na, předávání údajů a skutečně může jít o případ, kdy oni podle evropského práva nemají právo takovéto údaje předat. Znamená to tedy, že ustanovení článku 48 nemohou být pouze tedy údajem pro, důvodem pro to, aby toto mohlo být předáno. Veškeré poskytování údajů musí být v souladu s GDPR a jeho základními principy, zejména toho, že celé to musí být nejdříve validováno. To jsou zásadní podmínky neboť základní právní báze smluv budou muset být ještě předmětem detailních analýz. Já to tady nemohu rozvádět, není čas. Na závěr zmíním některé klíčové elementy, které jsme my takto vnímali. Za prvé, pokud poskadovatele služeb jsou v situaci, že americké orgány se na ně obrátily s žádostí, v souladu s Cloud Actem jsme v situaci přímé spolupráce mezi úřadem třetí země a poskytovatelem eh, služeb v EU což znamená, že veškeré garance pro ochranu, eh, které vyplývají z Privacy Shieldu a také s dohodou odpovědající mezi USA a EU, tyto ustanovení se na takovýto typ transferu nevztahují. Dále my jsme toho názoru, že pokud tady bude tedy nějaká žádost, eh, která bude vyplývat z Cloud Actu, eh, podnik, který má sídlo v EU, nemůže se chránit svým legitimním zájmem a legálně tedy poskytnout takovéto údaje. Neboť musí chránit svobody a práva té osoby, kterou jde a ty jsou důležitější než zájmy toho podniku. My jsme náš eh, názor ještě jednou vyjádřili, když jsme se vyjadřovali k elektronickým službám a jsme toho názoru, že pokud taková žádost přijde přímo poskytovatel služeb, není možné, aby byla uznána, neboť tady není dostatečná úroveň ochrany. A není možné tam aplikovat určité procesní záruky, které jsou ovšem zakotveny v dohodě o justiční spolupráci. A proto jsme došli k závěru, že tady není adekvátní mezinárodní smlouva, a máme tady jasné zájmy té dotčené osoby. A pokud by tedy podnik i hned vydal údaje na základě iCloudu, není tady zajištěna zákonnost takovéhoto e, předání údajů. Samozřejmě tady je legitimní zájem na tom, aby se zlepšila policejní a justiční spolupráce na mezinárodní úrovni a také je třeba, abychom měli nějakou novou smlouvu o justiční spolupráci která by řešila přístup k osobním údajům. Toto je samozřejmě zásadní, protože je třeba zajistit vhodnou ochranu práv té dotčené osoby, ale také právní jistotu pro podniky, které operují na mezinárodním poli. Děkuji. Děkuji vám tedy. Teď eh, právní služba. Eh, Ehm, ne, ale teď v 21. bylo vyžádáno právní stanovisko od právní služby o dopadu uplatňování zákona USA a dohody, eh, což je mandát pro vyjednávání tedy jaký dopad má uplatňování zákon USA a jaký exteritoriální dopad má potom takovýto požadavek ze strany ze Spojených států v rámci zase právního rámce Evropské unie pro ochranu eh, osobních údajů. A návrh mandátu eh, ze strany komise pro radu, aby začala vyjednávat ze eh, Spojených státech o, o, do, o dohodě mezi USA a E k, o přístupu k důkazům, což by mělo být samozřejmě v souladu se zásadními základními právními jistotami, zárukami, které musí být v takovéto mezinárodní dohodě, tak, aby byla v souladu s evropským primárním i sekundárním právem. O to tady jde. Takže si poslechneme teď zprávu právního oddělení e, Evropského parlamentu. Přednese ji pan Daniel Varin. Máte slovo zhruba na 10 minut, tak, aby bylo možné potom otevřít diskusy a aby to mohli s vámi probírat naši členové. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vy jste se tedy obrátili na právní službu s žádostí o stanovisko. Týkala se to z jedné strany zákona, který byl přijat eh, v březnu 2018 v USA, kde se měla objasnit zákona situace údajů, které jsou v cloudu. Eh, ten zákon se nazývá často Cloud Act, já to budu používat. A z druhé strany eh, chcete vědět eh, něco o doporučení Evropské komise, která chce schválit radě, aby mohl zahájila vyjednávání s USA, tak abychom měli smlouvu o přehraničním přístupu justičních orgánů v rámci trestně právního řízení k elektronickým důkazům, které jsou v rukou poskytovatelů elektronických komunikačních služeb. Já se tedy vrátím k tomu hlavního bodu stanoviska, který jsme předložili. Tedy nejdříve Cloud Act. Váš výbor eh, si kladl tuto otázku, jaké jsou dopady Cloud Actu, zejména ta, eh, ten prvek extraterio extraterritoriality a jak to tedy bude, jaký dopad to bude mít na evropský rámec eh, legislativy v oblasti ochrany osobních údajů. Ano, tady je skutečně e, extraterritorialita Cloud Actu, to jsme stanovili, má ta oblast působnosti se netýká tedy pouze území USA, ale jde i mimo něj neboť skutečně zavádí povinnost poskytovatelů elektronických komunikačních služeb Eh, vlastně poskytovat informace, které drží eh, americkým orgánům, nezávisle na to, zda tyto informace jsou uchovávány na území USA či ne, což je tedy jasně říkají, že ty informace můžou být uloženy na území USA nebo mimo území USA. Tato extrateritorialita tohoto amerického zákona samozřejmě vznikla z, z toho je tedy omezená tak tím způsobem, že americké orgány mohou se takto obrátit pouze na podniky, které podléhají americké jurisdikci. Ovšem je to svým způsobem velice mlhavé, tato koncepce, kdy tedy ten podnik podléhá té americké jurisdikci a Eh, může být podrobnen velice rozsáhlé extenzivní interpretaci ze strany americké justice a tímto způsobem by se to týkalo celé řady poskytovatelů služeb, které mají buď těsnější vztahy, alebo i méně těsné propojení na USA. Abychom zhodnotili dopadu této extrateritoriality, je třeba podtrhnout, že co se týče EU, Všeobecné nařízení ochrany údajů z roku 2016, to známe GDPR, má také extrateritoriální pole působnosti. GDPR, například článek 3, paragraf 1, se skutečně je uplatňován na všechny údaje osobního charakteru, které vznikly v rámci aktivity eh, nějakého poskytovatele a e, vznikly v EU a nezávisle na tom, kde jsou zpracovány, zda v EU či mimo. Dále článek 3.2, opět GDPR, tady se uplatňuje také v určitých případech, e, i když vlastně e, jsou zpracovávány údaje nějaké osoby, která se nachází v EU, ale ten zpracovatel nemusí nutně být v EU. Takže i to je jistý prvek extraterritorial GDPR. Dále tady toto ustanovení ještě říkají, že se vlastně to netýká pouze e, území EU, ale také veškerých osob, které tady na našem území jsou. Cloud at GDPR. Z toho vyplývá, že poskytovatel služeb skutečně se může mm, nacházet v situaci, která je velice rozporuplná, protože prostě evropská legislativa chce něco jiného a americká chce něco jiného, ale on bude pohledat v první řadě evropské legislativě, takže je tady střed těchto dvou zákonů a tady ten evropský, americký zákonodárce tady má jisté pojistky, aby se tomu vznikly. Vyhly zejména to, že poskytovatel služeb může být zbaven povědnosti poskytnout takovéto služby v případě, že to poskytnutí by znamenalo, že poruší zákony jistých eh, cizích vlád, eh, cizích zemí. Ale to jsou ty vlády, se kterými USA mají tu takzvanou bilaterální exekutivní smlouvu, která se týká této oblasti. Uzavírání takovýchto smlouv je přímo ustanoveno v Cloud Actu samotném a za cíl mají, aby nahradili ty procedury vzájemné pomoci, tyto postupy, které dosud vlastně upravovaly tuto oblast. A tyto postupy vzájemné pomoci jsou velice komplexní a samozřejmě trvají velice dlouho. Takovýto první zákon již existuje mezi USA a Velkou Británií. Je to první zákon tohoto, to je, eh, promiňte, smlouva tohoto typu. Evropská unie právě, jak uvidíme ve druhé E, části mého vystoupení již navrhuji, aby se takovýto zákon vytvořil z USA. Co se týče údajů, které mají poskytovatele američtí, tak momentálně tady není k ním přístup. Právní služba také zdůrazňuje e, limity těchto pojistek, které jsou v Cloud Actu. Nejdříve je tady nutnost, aby e, existovala ta výkonná smlouva, by to tedy mohlo být spuštěno. Dále je tady povinnost získat soudní rozhodnutí ex ante pro to pos, eh, pro poskytnutí informací, ale to se týká pouze určitých specifických poskytovatelů a ne všech a také ne všech typ informací. Například ne meta údajů, ale zejména právě ty meta údaje jsou velice citlivá data. Jak to rozhodl, jak to vidí tedy evropská legislativa. A dále právní služba potrhuje, že pouze americká jurisdikce rozhoduje o tom, za to poskytují, které chtějí americké orgány, eh, vedou k tomu, že pokud tedy poskytovatel to vydá, tak poruší zákony té cizí země či ne. O tom si chtějí rozhodovat sami američané. Dále. Evropské právo GDPR říká, že poskytovatel služeb skutečně může být donucen vydat údaje, které dřív v Evropě na základě Cloud Actu. A mohou to být skutečně takové údaje, které z GDPR mají být ale chráněny a nebo být předány do třetí země. Pokud tady nebude údaj, vhodná pojistka či vhodná další úpravy právní, tak Tady máme usnače, ustanovení 49 GDPR, které by se mělo přísně provádět. A my jsme toho názoru, že nemůže být provedena takováto žádost cizích orgánů, Leda, že v případě, že by byla tedy opřena o právní ustanovení mezinárodního charakteru, které jsou ustanovena článku 48. Nyní vyjednávání o smlouvě s USA. To by byly asi pokud by ta budoucí dohoda měla v sobě veškeré právní záruky, které jsou nutné, či zde je bude mít, či ne. To je to, co chce váš výbor vědět. Já připomínám, že stejně jako všechny mezinárodní zákony, eh, promiňte, smlouvy, ta smlouva z USA nemůže mít v sobě žádná ustanování, která by šla proti základním právům a listině základních práv. Takováto smlouva musela hlavně zajistit ochranu základních práv a všeobecné principy EU které jsou v listině. Pokud skutečně takováto smlouva by měla ohrozit některá základní práva, tak právní služba říká, že podle článku 52a listiny základních práv veškerá omezení takovýchto práv, která budou v zákoně, musí respektovat listinu. Pokud by takovéto omezení bylo zaveno, tak musí být nutné a musí jít v souladu všeobecnými zájmy a cíly EU. Evropský soudní růst si uznal, že například eh, cíl zajistit eh, budoucnost, eh, promiňte, bezpečnost veřejnosti může být takovýmto cílem všeobecného zájmu a takovýto cíl by skutečně mohl ospravedlnit určité zásahy do práv ochrany osobních údajů a do listiny základních práv a práv z ní vyplývajících. Dále je ovšem třeba, aby veškeré ty zásahy do práv, které jsou chráněny, byly proporční. Je třeba, aby tato proporcionalita byla respektována veškerými opatřeními, která povedou k omezování práv. Musí to být jasně napojeno na ten hledaný cíl a musí tam být pojistná opatření. Něco, tak, my něco takového můžeme hodnotit ovšem v případě, až budeme mít v rukou konečnou podobu textu smlouvy. Pokud bude mezinárodní smlouva, tak samozřejmě bude mít přednost před evropskou legislativou, proto je důležité, aby e, toto bylo v souladu. V tomto stádiu právní služba zatím ještě neví, jaké by byly ty minimální elementy, které by měly být obsaženy v té budoucí smlouvě, aby byla v souladu jak s primárním, tak se sekundárním právem EU. Vidíte to v našem stanovisku, já z toho budu citovat jenom jeden prvek. Pan Vivěrský o tom hovořil, o tom znepokojení, a to je definice přestupků a trestních činů, eh, pro které mohou eh, být vydány žádosti o elektronický důkaz. Na závěr je třeba potrhnout, že komise sice říká, že tady určité eh, elementy nebo již představili jste elementy, které mají být ve smlouvě a že říkají, že to bude v souladu s jurisdikcí ESD, zejména s legislativou na ochranu osobních údajů. My to tak přesto ně nevidíme. Není jasné to v tento stádiu. Je třeba vidět konečnou podobu textu, zda tedy dodržuje základní práva z listiny a zda je to v souladu s primárním a sekundárním právem Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní zahajuji diskusy. A prosím, mějte na zřeteli, že dnes máme ještě na pořadu dne dvě další věci, které jsou také zásadně důležité. Eh, bude to ochrana údajů eh, s s, v souvislosti s právem být zapomenut. A pak budeme mít ještě společnou rozpravu od 11.30 s výborem Ekon. To bude dnes poslední bod, proto vás prosím, abyste se zdržovali dlouhých eh, projevů, protože je celá řada členů, kteří si přejí vystoupit, což je samozřejmě správné, ale prosím, omezte to na jednu minutu, abychom měli i čas na odpovědi. Prosím, omezte se na skutečné dotazy, které budete adresovat členům panelu, pokud možno eh, konkrétně právní službě. Ovšem, my jsme také sem přizvali experty, tak prosím, snažte se ptát konkrétně. Pan Radev bude první. Pan Radev, náš vicepředseda, bude mít slovo jako první. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Děkuji vám. Vážení kolegové, dohoda mezi EU a Spojenými státy o přenosu elektronických informací v soudnictví v oblasti trestního práva zlepší bezpečnost a zajištění bezpečnosti. Bude to rychlejší a spolehlivější způsob, jak reagovat na hrozby v oblasti trestního práva na obou stranách Atlantiku. Každopádně však potřebujeme mít určité pojistky procesního práva a ochrany základních práv a svobod. Musíme eh, k subjektu dat přistupovat eh, v souvislosti s právní úpravou obou států. Orgán pro dohled nad ochranou osobních údajů navrhuje provést vyhodnocení, zda je dána v každém konkrétním případě reciprocita. Jaké opatření navrhuje tento orgán? Dále jsme se vyslechli stanovisko právní služby, která vyjadřuje jisté obavy, pokud jde o uh, souhlas soudního orgánu s poskytnutím informací mm, může vést k tomu, že tento souhlas bude vydávat vždy konkrétně americký soud. A může tady dojít k porušení dalších práv daného subjektu práv. Děkuji. Já souhlasím s tím, co zaznělo mezi panelisty. Chci se soustředit na dvě konkrétní otázky. V případě GDPR jsme vždy trvali na tom, aby zde byla dána mezinárodní dohoda, ale zároveň eh, zde platila EMLAT. Máte nějakou představu, jak by mohl tento systém eh, vylepšit výměnu informací. Dále jsou zde bilaterální dohody se Spojenými státy. To jsou dohody, které uzavřelo Spojené království. A moje otázka zní, jak je to navázáno na povinnosti obchodních společností, co se týče amerického Privacy Shield a co se týče podmínek přístupu k osobním údajům. Spojené království již vyjádřilo určité postřehy k tomuto a k provázanosti tohoto předpisu s Privacy Shield. Dále k tomu, co řekla právní služba. A, Cloud Act se stává za dvou částí. Já se chci zeptat, jestli je zajištěno, že ve všech konkrétních situacích budeme v tuto chvíli uplatňovat tento předpis jako předpis nadřazený oproti první části Cloud Actu. Jinak by totiž mohlo docházet k obcházení nepříznivých ustanovení. A případně může dojít k tomu, že podobný problém nastane i u dohody mezi EU a Spojenými státy. Jak se vyhnout takovému střetu norem, konfliktu norem? Dále otázka na právní službu je pravda, že dohoda, jakmile bude platit, zabrání členským státům uzavírat bilaterální dohody. Co se týče amerického partnera, tak zde je důležitá právní otázka, zda to bude přímo aplikovatelná dohoda, anebo to bude běžná mezinárodní dohoda, která bude podléhat povinnosti ratifikace. A dále bych se chtěla zeptat na požadavek na předchozí soudní souhlas. Pokud eh, jsem správně informována, tak u smlouvy uzavřené mezi USA a Spojeným královstvím tento požadavek dán nebyl. Bude dán v případě Evropské unie. Jak to bude řešeno? Jak bude Spojené království následně reagovat na tu situaci, že mm, je součástí nařízení GDPR. Paní Intveld, prosím, děkuji, pane předsedo. A děkuji všem třem řečníkům za podrobné vyjádření. Já bych se chtěla vyjádřit osobně a to k postupu samotnému, potom kolegové naváží a budou hovořit podrobně o tomto tématu. Za prvé bych chtěla říci, že jako často v minulosti Evropská komise nevzala v potaz stanoviska expertů k EDPB a orgán pro dohled nad osobními údaji je velice často ignorován. Je potřeba zajistit, aby to byl eh, evropský důkazní prostředek. Už jsme v druhém kole jednání a ještě tyto orgány nebyly ani osloveny. Není to úžasné? Já myslím, že jste na to navázali velice dobře. Řekli jste, kde jsou ty právní mezery a Evropská komise, já bych chtěla, aby to bylo v zápisu, že Evropská komise vědomně a záměrně vyjednává na základě chybného mandátu. Ví o tom, že to není právně podchyceno a už vyjednává což znamená, že porušuje vědomně, záměrně zákon. A já bych chtěla vědět, co si o tom myslíte, co si myslíte o té dohodě mezi Spojeným královstvím a Spojenými státy. Pokud to chápu správně, tak Spojené království nemá mm, volné ruce, pokud jde o vyjednávání takovéto dohody. Já bych ráda, aby se dodrželo to, co bylo uzavřeno v nařízení GDPR. A ještě jednou bych eh, chtěla říci, že zde Evropská komise trochu přeskakuje. Nemůže přece říci, že u jedné země je to v pořádku. A co uděláme, když Čína bude další na řadě? Také řekneme, že eh, Čína řekne, tak dobře, tak eh, skočte s okna, my skočíme kdy. Ta, takhle zareagovat, pokud budeme akceptovat diktát Spojených států, kdy Spojené státy se nadiktují, s kým chtějí uzavřít bilaterální dohodu. Až to řekne Čína, tak budeme reagovat stejně. To je precedens a tento parlament musí být velice opatrný. Pokud svolíme k mezinárodní dohodě, tak ta mezinárodní dohoda bude platit a to navždy. My totiž nemáme pravomoc takovouto dohodu potom zvrátit. My ji nemůžeme zrušit, takže si dejte pozor až budete hlasovat pro tuto dohodu, musí být podchycena správně, správního hlediska řešena. Máme zde svůj nástroj, tomu se říká EMLAC. Funguje to pomalu? Možná. Tak to vylepšeme. Zkusili jsme to? Ne, neskusili jsme to. Nikdo se seriózně nesnažil vylepšit mechanismus EMLAC. A ano, v rámci demokratických pravidel a postupů. To někdy funguje pomalu. Diktátor reaguje rychle a koná rychle, ale má to svůj význam, proč zde existuje něco, čemu se říká soudní přeskum a zde se dochází k tomu, že by soudní přeskum byl z celého procesu v podstatě vyřazen. Děkuji. A, mm, ano, samozřejmě, že se budete moci vyjádřit také, ale máme zde nejprve vystoupení jednotlivých politických frakcí, takže dodržme tento systém, potom bude prostor pro to, abyste se vyjádřili i vy další. V tuto chvíli však nevidím, že by se hlásil někdo za zelené. Ano, hlásí pan Brajer, prosím. Děkuji, pane předsedo, já velmi vítám stanovisko dohledového orgánu, podle něhož to není úplně v souladu s právem, podle evropského práva reagovat na dožádání cizího státu, který žádá přístup k komunikačnímu záznamu, k metadatům či osobním datům, možná případně nějakého bezprostředního rizika by to představitelné bylo. A já bych si chtěl udělat jasno, proč jsme na to přistoupili u Spojených států. Tam není odpovídající ochrana dat nebo dokonce ani základních svobod. Není tam žád, ne smysluplné vymezení účelu, pro který by byla data používána. Není tam ani vymezen dohled při zpracování osobních údajů a v mnoha případech neexistuje ani opravný prostředek, jak se bránit, pokud dojde k porušení práv. A jsou zde důvody, proč podle GDPR nelze uh, zasílat data do Spojených států. A tak mám dotaz jeden na právní službu a druhý na orgán dohledu. Za prvé se chci zeptat, chcete vynutit sankce za přenos dat podle Cloud Actu? Já si myslím, že bez postihu totiž jsme se v podstatě vzdali a prohráli jsme. Pokud nechceme vynucovat sankce u subjektů, které poruší evropské právo. Pokud je nechceme sankcionovat tak, jak je bude sankcionovat případně americká strana, tak tím už v podstatě skládáme zbraně a prohráváme. Další dotaz se soustředí na to, proč ten cloud out. Myslíte si, že to je v souladu s právem? Aby americké společnosti poskytovaly hostingové služby s tím, že víme, že budou ta data poskytovat následně třetím státům. A na adresu právní služby bych se chtěl zeptat, máte zde požadavek na předchozí souhlas soudu. Který soud v rámci soudní soustavy bude příslušný? Bude to nějaký mimořádní soudní orgán nebo nikoli. Paní Kamko, prosím, za EKR. Děkuji. Já bych chtěla všem poděkovat za přednesená vystoupení. Mně je zde zcela zřejmé, že vypracováváme standardy a rámec pro fungování v oblasti osobních údajů mezi EU a Spojenými státy, ale přistupujeme k něčemu, co je neudržitelné. Je to neudržitelné z hlediska práv subjektů a nejde jen o náš vztah s partnerem přes Atlantik, ale zde jde i o mezinárodní kontext. My se potýkáme s podobnými problémy po celém světě a je třeba předvídat další možné kontakty a potíže. A vzhledem k tomu, že zde existují tyto problémy a výzvy, tak eh, Japonsko navrhovalo, že bychom měli začít vypracovávat eh, tyto standardy v rámci spolupráce ve věcech trestních po celém světě. A tak se chci zeptat, dohledový orgán a komise záleží na tom, v kterém formátu bude, tento, bude tato dohoda uzavírána, v kterém formátu států je možné toto řešit za stávající administrativy. A poslední otázka, já jsem o tom hovořila s Europolem a vždycky záleží na tom, jakým způsobem je tento záběr řešen s dalšími zeměmi. Pokud je ta země v oblasti ochrany osobních údajů jaksi méně rozvinutá, jak to v budoucnu chceme řešit, protože to jsou výzvy mezinárodního formátu. Eh, paní Daly za GUE, myslím si, že je to nesmírně důležitá diskuse. Patří samozřejmě k širší diskusi ohledně elektronických důkazů, ale kritická je, že je úplná šílenství, že se o tom tady hovoří, aniž by tu byla komise. Přičemž těm bych, bychom se měli ptát, protože máme velice závažné obavy a e, možná, že by ten proces bylo třeba urychlit e, v trestních řízeních a samozřejmě musíme přihlášit e, k tomu, co říkal Evropský inspektor ochrany údajů, že ne všude se to posuzuje stejně, co v které jurisdikci by k tomu zavdávalo příčinu. A podívejte se na společnosti, jako je Facebook, Twitter, Google, jak můžeme očekávat, že budeme hájit Eh, práva uživatelů oproti takovýmto požadavkům. To je prostě absurdní. A tady nemáme vlastně dostatečnou důvěru v právní systém ve Spojených státech, pokud je o ochranu soukromí a údajů. Víme, že mezinárodní, to je Evropský soud také řekl, že je důležité, aby druhá země vždycky zajišťovala ekvivalentní úroveň ochrany, jinak taková výměna není možná a to v tomto případě USA neexistuje je, Proto se základně ptám, jak by komise zareagovala na hlavní směry a doporučení 11 podmínek, které stanovilo EDPS. Přičemž je to takový kruh, který podle mě, eh, jak se není to možná kvadratura kruhu na základě dohody. Nezabývá se tím eh, ani stanovisko eh, právní služby. Přišlo mě poměrně slabé. Neobráží tyto vztahy, tyto, ty, tyto věci, které jsou ve stanovisko EDPS. Čili to je přitom velice kriticky důležitá záležitost. Musí tady být dohoda, která by respektovala základní práva a GDPR, to je hezké, když se to říká, ale jak se to udělá, jak už jsem říkala, těžko tady uděláme kvadraturu kruhu. Pan Korner, teď je čas na váš dodatek. Děkuji vám mnohokrát za vaši práci, za právní radu. Myslím si, že závěry stanoviska jsou jasné. Společnosti, které působí v USA EU, mohou eh, mít konfliktní eh, povinnosti vyplývající na jedné straně z cloudu a na druhé straně z GDPR. A v zájmu právní jistoty je důležité, abychom uzavřeli dohodu, která by vyloučila takovéto konfliktní striktní závazky. Je také jasné, že tato dohoda by převládla nad sekundárním unijním právem. Kolegyně eh, Dali eh, se ptala, kde je komise. Komise vám váže je tady. Takže myslím, že musíme vyslat jasný signál ke komisi. My jako parlament nebudeme souhlasit s žádným eh, dohodou, která byla níže standardu našeho sekundárního zákonodárství a která by zajistila plnou reciprocitu a přístup eh, k trestním věcem, a která by nezak, nemě, neobsahovala dostatečné pojistky pro zachování základních práv. To tam musí být. A také musíme jasně říci radě, že tady musí být důležité úrovně eh, ochrany všech občanů Evropské unie. Členské státy také nesmí eh, zahajovat bilaterální jednání s USA, protože Samozřejmě Evropská dohoda by měla vždycky pro nás výraznější pojistky. Teď je na čase, abychom si poslechli komisi. Doporučil bych jenom stručný příspěvek, tak si poslechneme komisi, protože tady bylo několik zmínek o úloze komise v celé této záležitosti v provádění vyjednávacího mandátu. Tak si poslechneme komisi a bude to paní Defrepo, aspoň Mám pocit, že ona zde zastupuje komisi, aby zase byla čas, eh, aby byl čas na reakce. A pak eh, máme další bod, který máme projednávat 45 minut a pak zase máme společnou schůzi s výborem Ekonu a to musíme dodržet, protože ti sem přijdou v půl dvanácté. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem Izabel Divirion a mám na starosti záležitosti politiky v trestně právních věcech. My jsme si velice pozorně vyslechli argumenty parlamentu. Nejprve řeknu tři věci a pak eh, bude mít slovo můj kolega o ochraně údajů. První, my jednáme eh, na základě mandátu, který jsme obdrželi. A v tomto mandátu je jasně řečeno, což je pro nás velice důležité, aby tady byly pojistky pro ochranu základních práv Konkrétně se jedná o ochranu údajů. A my chceme informovat parlament na každé etapě tohoto postupu. Rovněž jsme odhodláni, a to bylo jasné především při eh, slyšení komisaře Rinderse, že nepodepíšeme žádnou dohodu, dokud eh, se nedohodneme s vámi v rámci trialogu a dokud nebude dohoda o interních pravidlech než podepíšeme cokoliv s Američany. A to je signál, který jim pořád vysíláme. Druhý bod. Pokud jde o dohodu se Spojeným královstvím, nebo to, které Spojené království podepsalo USA, my jsme jim poslali několik dopisů, kde jsme vysvětlovali své obavy. A Poté, kdy byla dohoda podepsána, tak jsme také poslali celá jednoznačný dopis eh, Spojenému království. Vysvětlili jsme své obavy, které nám působí tato dohoda a že v žádném případě nebudeme postupovat podle tohoto modelu. To je úplně jasné a také jsme sdělili Američanům, že ta dohoda, kterou podepsali s Spojeným královstvím, není model, který budeme sledovat. Vyjádali jsme si se Spojeného království vysvětlení, protože je tam hodně bodů, které nás neklidňují. Třetí pokud jde o um, dohody o vzájemné právní pomoci, eh, pokud je o USA, tak my vždycky eh, se snažíme trvale tuto smlouvu eh, zdokonalovat. A my neustále na to tlačíme vůči Američanům. Máme tady projekt, který obsahuje i školení, abychom eh, našli řešení eh, mlad. Ale zatím to nestačí, takže budeme muset udělat něco dalšího a uzavřít další smlouvu s Spojenými státy, protože víme, že musíme také uplatňovat v praxi naši politiku pojistek a zatím těch pojistek není dost. Teď má slovo eh, můj kolega o ochraně osobních údajů. Děkuji vám. Ze své strany zase hovořím tady za komisi. Především si myslím, že je třeba poznamenat toto všechny zainteresované strany, které eh, přispěly k debatě EDPP, EDPBS, a teď si myslím, i Evropský parlament, právní služba Evropského parlamentu, všichni tady zdůrazňovali, jak důležité je řešit některé problémy, s nimiž se setkáváme v oblasti prosazování práva. Ehm, a ne ve všech případech to může řešit eh, smlouva o vzájemné právní pomoci. Všichni také vyjadřili eh, svou vůli Eh, spolupracovat na tvorbě nástroje, který by to příměj řešit a také všichni se určitě dohodneme, že smlouva, mezinárodní dohoda by byla daleko lepší, aby se eh, takovéto požadavky mohly řešit, že je to daleko lepší, než aby byly činěny přímé požadavky na zpřístupnění údajů v rámci Cloud Act například, což by mohlo vést ke střetu legislativy. A možná, že příslušné osoby by nedostaly příslušnou ochranu a zase um, poskytovatelé služeb ve Evropské unii by nakonec se mohli dostat do situace, kdyby vlastně jednali nezákonně, protože by tady byl střet zákonů a tomu se chceme vyhnout tím, že zajistíme vysokou úroveň ochrany dáv, pojistná opatření a také procedurální pojistky. Důležitá je i další věc. Tyto dohody, pokud se nám podaří je uzavřít se spojenými státy, tak to by vedlo pak k zastřešovací dohodě o ochraně údajů. Myslím tu, která vlastně už začala platit v únoru 2017 za velké podpory i Evropského parlamentu a ta obsahuje ustanovení ohledně pojistek ochrany údajů tam, kde je to příslušné. Tam, kde je, ale je zapotřebí ještě dohoda o transferu. A to je ta dohoda, kterou bychom chtěli vyjednat a za, uzavřít se spojenými státy. Čili je to výhoda, že takovouto dohodu budeme mít, protože to vlastně uvádí v činnost tu zastřešovací dohodu, která už existuje. A mohli jste se podívat na mandát, který jsme dostali od Rady. Eh, ten mandát eh, má dále eh, posilovat a upravovat tu zastřešovací dohodu, aby více napomáhala přímé spolupráci, čili budeme ji přizpůsobovat této situaci. Samozřejmě, že všechny ty obavy, které byly vyjádřeny, bereme velice vážně a chceme spolu zajistit, aby to byla dohoda se Spojenými státy, která zajistí dostatečnou ochranu. A pak tady probíhají další jednání ve Štrasburku eh, v kontextu Rady Evropy. O, tak, je to takzvaná eh, Budapešská umluva o cyber, kybernetické zločinné činnosti. Tam je 64 států eh, a také se to týká různých typů nástrojů v oblasti prosazování práva a přeshraničního přístupu k datům. Samozřejmě i tady se budeme zajistit, snažit zajistit patřičné pojistky. Děkuji, eh, ale je velké riziko, že přetáhneme čas. Vidím, že se hlásí paní Infeld, že se stručně zareagovat. Takže, ale prosím, potře- musíme nechat alespoň pár minut třím panelistům na odpovědi v rámci výměny názorů. Já jen velmi stručně. Komise právě řekla, že bere v potaz všechny vyjádřené poznámky, ale zjevně to nestačí. Za prvé, vyjednávání by nemělo čekat na přijetí elektronického důkazu. Vyjednávání by mělo naopak začít poté, vy jste naprosto ignorovali stanovisko Evropského dohledového orgánu. Mě by zajímalo, proč. A pane předsedo, může Líbe vyžádat od Evropské komise úplnou písemnou zprávu k tomu, co zatím bylo učiněno pro zkvalitnění EMLAC a proč to selhává. Mě by zajímalo, proč, jelikož vaše ústní vyjádření mi nestačí. Z Dále máte zde určité obavy, pokud jde o dohodu mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím. Podívejte, je to jednoduché. Buď to odpovídá GDPR nebo ne. Pokud to odpovídá, tak v pořádku. Pokud to neodpovídá, tak máte začít řízení o porušení smlouvy. Děkuji. My si poznamenáme váš požadavek. Bude to zpracováno prostřednictvím koordinátorů, tak abychom mohli rozhodnout a následně bude předseda řešit otázku dopisu na adresu komise. Nyní máte každý pět minut. Dávám slovo našim panelistům. Máme zde jednotlivé zástupce jednotlivých orgánů. Pan Vyvarovský je jako první na řadě. Vzhledem k nedostatku času se vyjádřím pouze k několika dotazům. Samozřejmě k ostatním dotazům se vyjádříme posláze také. Zaprvé bych chtěl říci, že skutečnost, že jsme nejprve odprezentovali to, co navazuje na návrh o elektronickém důkazu, jen podtrhuje skutečnost, že je třeba uzavřít tuto debatu ještě dříve, než se rozhodneme, jak uchopíme situaci s třetími státy. To je pro nás základní a právě proto jsme tu prezentaci samotnou koncepovali takto. Doufáme, že brzy pokročíme, že se rozvine debata paralelně o zastřešující dohodě že v podstatě toto bude sloužit jako podklad pro další jednání se Spojenými státy. Zároveň jsem spokojen s tím, že Evropská komise v tuto chvíli jen ústně, ale přesto informovala o zlepšení a navrhovaném zkvalitnění MLAC. My si situaci rádi vyhodnotíme je to první krok k tomu, aby došlo ke skutečnému zlepšení situace. Nejprve si musíme totiž udělat přehled o tom, jak situace vypadá nyní a z toho vyvodíme, jak provést kvalitnění. Je pro mě náročné vyhodnocovat dohodu mezi Spojeným královstvím a Spojenými státy. Je těžké vyhodnocovat dohodu, která byla uzavřena v říjnu. Není to totiž ani v naší pravomoci, abychom projednávali dohody bilaterálního typu, které uzavřely členské státy. Rozhodně však si vyžádáme informaci od eh, Spojeného království a od komisařky pro ochranu informací zjistíme, jaké dopady má tato dohoda v praxi. Pak bych rád upozornil na jednu věc, která zazněla, a to je otázka právní síly. Eh, případné dohody. Bude to dohoda či mezinárodní smlouva. To je velice důležité z hlediska eh, toho, že v době, kdy jsme eh, toto připravovali, tak se předpokládalo, že bychom se Spojenými státy uzavírali pouze dohodu přímo aplikovatelnou. Tak to fungovalo. Možnost eh, států Spojených států byla takováto, jenže toto nevypadá na stejnou situaci, protože zde otázka souvisí s eh, iCloudem. Pokud jde o širší řešení, celosvětové řešení a zvláště co se týče spojitosti s úmluvou o kybernetickém zločinu? Zřejmě ta odpověď je celkem akademická, ale vždy záleží na tom, jak situace bude vypadat. Musíme si udělat představu o jakési mapě států, které přistoupily k této úmluvě, které z nich přistoupily, které jsou zároveň členy Evropské unie. A jednou z takovýchto zemí by zřejmě překvapivě bylo Irsko. Pak jsou zde země jako Arménie, Azerbajdžán a Turecko, které jsou členy a Spojené státy a Japonsko nejsou jedinými státy, o něž zde hovoříme. Hovoříme zde o praktické výměně informací podle úmluvy o boji proti kybernetickému zločinu. Já si pamatuju, když se tato úmluva podepisovala v roce 91, 2001. Tehdy se hodně hovořilo o hmotně právní stránce věci, nikoli o procesně právní stránce věci. Nás nadále zajímá toto téma, snažíme se mu věnovat a jsme připraveni se i prakticky angažovat a vyjadřovat. Posléze děkuji. Děkuji a prosím pana Bena. Děkuji. Je zde několik věcí, které bych mohl poznamenat na téma Spojeného království, ale kolega již se vyjádřil v podstatě ke všem. Pak je zde to, co říkala paní Sipl k, o návaznosti mezi Privacy Shield a dohodě mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím. To je téma, které, řeknu to takto, jsme vnímali jako dvě samostatné otázky. A máte ale pravdu, že, a je to relevantní otázka, že Jeden z důvodů, proč jsme to vnímali izolovaně, byl právě v tom, že tehdy neexistovala žádná dohoda. Nyní dohoda je a bude zřejmě i účinná. A máte pravdu, že zde může dojít eh, k vzájemné vazbě a účinku jednotlivých těchto nástrojů na sebe vzájemně. Musíme to prověřit. Potom k otázce pana Brajera A já jsem, a to je výhrada, kterou jsem původně zmínil, je to totiž eh, prvotní stanovisko a je to úplný začátek, zatím se neobjevily žádné stížnosti. Pokud se objeví, tak nakonec, pokud to bude tedy konečné rozhodnutí, tak je budeme muset vynucovat. Ano, to je na nás. A k iCloud služba, musím říct, že jsme to ještě neřešili, jaké jsou zde dopady mezi dohodami o zpracování a článkem 28 nařízení GDPR. Já se seznamu otázek, které jsem si poznamenal, nevidím, že by zde bylo něco, co bych musel bezprostředně eh, v tuto chvíli řešit. Pan Mori, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím seskupovat eh, některé otázky. Ve své odpovědi mnoho otázek se týkalo konkrétních opatření v rámci EMLATu. A já bych se ještě jenom rád vrátil k těm probíhajícím vyjednáváním o dodatkovém protokolu eh, Budapešské úmluvy. Tam je několik kapitol, které jsou právě předmětem revize, například přímá spolupráce, další kapitola, která se týká zlepšení procesu emalatu zejména těch eh, expeditivních procesů. Takže i toto je možná cesta, ale Evropská komise tedy mm, tady skutečně by mohla připravovat EMLAT nové eh, generace právě s, cílem zlepšit veškeré procedury, takže třeba si zanalizovat postupy, které platní a podívat se na to, jaké máme prostředky pro to, aby ty nástroje, které jsou, mohly fungovat. Dále připomínám, že Evropská komise Tady se odkazuje na dohody o vzájemné justiční pomoci a, a tady je důležité, aby veškeré předávání údajů bylo v souladu s evropským právem a bylo vlastně eh, se vykonalo na evropském území pod eh, tam, kde tedy to spadá pod evropskou jurisdikci. Dále v situaci, jak vypadají ty záruky z toho právě čeldu. Ano, ty skutečně neplatí. A co se týče mm, toho právě si čildu, tak tady vlastně ty orgány, tak to aspoň má být, ty musí zvážit ty možné budoucí exitutní dohody, které by USA mohly mít s dalšími třetími zemi i s EU, což by také změnilo podmínky přístupu eh, k procedurálním záležitostem v USA. Co se týče dohody s Spojeným královstvím, tady už o tom hovořil kolega, my jakožto orgán, který se věnuje ochranu údajů, nejsme v této věci kompetentní, to je eh, prostě eh, v příslušnosti členského státu mít nějakou smlouvu, si ji tedy uzavřít ale pro nás by bylo vhodnější mít tedy samozřejmě dohodu jakožto EU a nejít si cestou bilaterálních dohod jednotlivých členských států. Nakonec si můžeme položit otázku, jaká bude úrovně procedurálních záruk a ochrany, což souvisí s problematikou, jak zarustit ty záruky, ochrany, které jsou v každé zemi jiné. Takže jak tedy mít nějaké takové celkovou úroveň ochrany v EU? Děkuji. Teď je zcela zřejmé, že problémy a obavy, které tady byly vyjádřeny, jsou velmi dobře zdůvodněné a situace je nadále otevřená, stejně jako celý ten proces probíhá vyjednávání. A je tady vyhlídka, že bude dohoda mezi EU a USA, která by mohla mít ovšem negativní dopad na eh, záruky základních práv, které jsou zakotveny v Eh, z listině základních práv Evropské unie, zejména se to týká práva na soukromí v článku 8, takže musíme tu situaci velmi pečlivě sledovat, Del, eh, protože situace je nadále otevřená. Další bod se také týká právní služby Evropského parlamentu. Vyslechneme si další zprávu a bude to k dalšímu bodu, k další věci, která nás neklidňuje. A to je právo na vymazání dat, které mají dopad na Eh, základní práva chráněná listinou. Bude to bod o ochraně údajů Jedná se o použitelnost směrnic týkající se povinnosti provazovatelů zajišťovat ochranu dat a ochranu práv. Eh, má to být v 10.45, eh, proto se mezi tím rozloučíme s našimi panelisty a připravíme se na projednávání dalšího bodu. Chcete ještě něco říci? jenom abychom nějak využili ten čas eh, před dalším bodem, protože dnešní diskuse, upřímně řečeno, mě trošku zneklidnila. Trošku mě zneklidnilo to, co jsme tady slyšeli, i když úplně souhlasím s tím, co říkala Sophie Infeld ohledně dopisu. Ale myslím si, že by se to mělo trošku rozšířit, protože mně se to jeví i takto. Komise zcela zjevně nebere dost vážně eh, kompetence a odpovědnosti všech evropských institucí a konkrétně tohoto parlamentu. Na jedné straně komise říká, že elektronické důkazy jsou podloženy mezinárodní dohodou, to je právní základ, ale oni už začali při tom vyjednávání, tak se ptám, na jakém základě. Vždyť my nevíme, jaké jsou výsledky důkazů. Tak já se ptám, co přesně myslí, na čem, o čem přesně hovoří a snaží se předjímat výsledky důkazů dotazů ve svém vyjednávání, proto eh, možná bychom měli klást více dotazů než ty, které položila Sophie Infeld a že budeme potřebovat eh, závažnější diskusy o těchto případech, o těchto věcech. Pan Breyer také má eh, dodatečný bod eh, stručně. Já jsem se zeptal na jednu věc eh, z právní služby, tak bych je poprosil, aby mi zodpověděli odpovědi, co znamená soudní autorizace a jaké soudy by byly pro toto příslušné. Chcete na to zareagovat, zástupci právní služby? Mikrofon. Omlouvám se, ale nefungovalo mi to tady. Ano. Uh... Ano, k této otázce. Samozřejmě tady je to asi virus Brenci SD, ale tam jsou samozřejmě podle právní předpisů jsou jasná kritéria, která jasně stanoví, který soudní orgán je tedy příslušný, tak aby byl nezávislý, takže, takže E, tam tedy se to podle toho určuje. Samozřejmě budeme muset vědět, zda určitý orgán ve e, USA je soudně příslušný, je, má jurisdikci a pak zase tady soud bude muset posuzovat, za to zajišťuje pořádnou opravdovou nezávislost. Možná bych mohl využít příležitosti a odpovědět paní Sipel. Konkrétně, omlouvám se, konkrétně co se týče problému kompetence členského státu vyjednat si vlastní dohodu se spojenými státy. Pokud Evropská unie nevyužije vlastní kompetenci, členské státy mají možnost to udělat, ale po dojednání nové dohody pak už by členské státy za normálních okolností tuto kompetenci nemohly využít. Pokud jde o procedurální záležitosti ratifikaci dohody, Eh, a úlohy amerického kongresu eh, eh, je jasné z amerického Cloud Actu, že to bude muset schválit americký kongres. Děkuji. Teď se rozloučíme s našimi panelisty a poslechneme si další pře- prezentaci právní služby Evropského parlamentu ohledně práva být zapomenut na výmaz Eh, dat, eh, což je jedním ze základních práv evropských občanů. Za okamžik. Pardon. Oh. As I said, we've got some 45 minutes scheduled. Tak máme asi 45 minut eh, pro projednání příštího bodu, než eh, bude společná schůze s Ekonem. Bod 14 a 15 a je to předložení rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze 24. září 2019 ve věci C 136 lomeno 70 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpresováním osobních údajů uvedených na webových stránkách. 15 bod. Další věc Evropského soudního dvora, týká se to rovněž zpracování dat a e, týká se to internetových vyhledávačů. Konkrétně se to týká takzvaného práva být zapomenut eh, subjekta, subjektu dat. Tento subjekt má právo na výmaz těchto dat, pokud nejsou přesná a nebo pokud jsou nezákonně zpracována my si poslechneme prezentaci Evropské, teda, pardon, právní služby Evropského parlamentu, paní Olgy Hrstková. Je to těžké vyslovit, ale prosím, paní Hrstková, máte slova. Byla to vynikající výslovnost, eh, vážený pane předsedo. A vážení členové, děkuji za úvod. Opravdu byl požádána právní služba, aby eh, předložila zde tyto dva rozsudky. Oba jsou z 24. září 2019. Tyto dva rozsudky jsou odpovědí eh, soudu na dvě požadavky, na předběžné usnesení, rozsudek od CNIL týká se to směrnice ochrany eh, eh, jednotlivců, eh, pokud je o soukromé údaje. Mezitím tuto směrnici nahradilo GDPR, ale soud to posuzoval ve světle směrnic i nařízení, takže dala odpověď, dal odpověď soud, který teď je užitečný pro GDPR. Tady tyto rozsudky eh, budují na eh, výrazném eh, z rozsudku soudu ohledně Google Space roku 2014. To byl mezní rozsudek. Abyste lépe rozuměli těmto rozsudkům, chci připomenout, že v tom Google Space rozsudku soud zjistil právo na odstranění referencí. To znamená, že fyzické osoby mají právo na zapomnění, což může může znamenat eh, po, eh, povinnost eh, provozovatelů vyhledávačů, aby odstranili odkazy, které vedou k osobním údajům s výsledku vyhledávání, vyhledávání na základě jména dané osoby. Na základě této judikatury soud v rozsudku, který budu dnes přednášet, výrazně vysvětlil o teritoriální rozsah práva na odstranění odkazu a povinnosti, jaké mají například eh, Google, jaký má zpracovávat eh, požadavky na odstranění referencí odkazu. Nejprve se zaměřím na ten případ eh, Eh, Google C507 eh, lomeno 17, to je ten druhý, který máte. A to se týká právě zeměpisných eh, ohraničení práva na odstranění odkazů. V tomto předběž... předtím tady byl spor mezi Googlem a Mezinárodní komisí pro informatiku a svobody. Požádali Google, aby odstranili odkazy ze všech svých domén, to znamená na celém světě, aby ty tyto odkazy odstranili. Nicméně Google to odmysl, odmítl a ty odkazy odstranil jenom v případě výsledků, které se prováděly na vyhledávačích s doménami v členských státech a e, Google e, napadl sankce, které uvalila e, příslušný francouzský orgán soud, proto se CNIL roz, rozhodl se dotázat soudu. Zeptal se, zda provozovatel eh, vyhledávače, jestli musí odstranit eh, v případě požadavku odkazy na všech vyhledávačích na celém světě, anebo jenom na těch eh, vyhledávačích, které odpovídají doménami EU, anebo jenom na těch verzím, které odpovídají členskému státu, odkud vznikl tento požadavek. Pak se ještě hovořilo také o používání geoblokovacích metod ze strany Google. Ve svém rozsudku nejprve eh, se go, sou, soud od, eh, odvolal na tu předchozí judikaturu Google Space. Musíme si připomenout, že právo na odstranění eh, odkazu je v článku 17 nařízení GDPR což se týká práva na výmaz a je to tedy také to právo na být zapomeno aby se zjistil eh, geografický rozsah. Eh, nejprve eh, připomněl soud účely směrnice a GDPR, to je zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů po celé Evropské unie. Na jedné straně soud připustil, že světové, celosvětové odstraňování odkazů by plně vyhovělo těmto požadavkům, to protože internet nemá žádné hranice a e, informace jsou dnes všude. A musíme myslet také na dopad dostupnosti informací na subjekty e, e, dat v rámci EU. Podle soudu tyto úvahy jsou takové, že mohou ospravedlnit existenci kompetence legislatora v Evropské unie stanovit jako povinnost provozovatelů vyhledávačů, aby ty odkazy odstranili všude. Na druhé straně ale soud zdůrazňuje, že eh, mnohé státy neuznávají toto právo na eh, eh, odstraňování odkazů nebo mají jiný přístup, že toto právo není absolutní a musíme toho posuzovat i s fungováním ve společnosti a vyvážit to s jinými základními právy. Soud zdůraznil, že výsledek tohoto vyvažování by se asi velice lišil různě po světě. Svět eh, poté se obrátil na text směrnice a GDPR. V GDPR, konkrétně v článku 17, odstavec 3 a zákonodárci EU mají vyváženost mezi eh, právou na soukromí a ochranu údajů a na druhé straně právo na vyjadřování a informovanost uživatelů internetu na druhé straně. A eh, to se týká jenom Evropské unie. Není zjevné z žádného ustanovení ani směrnice, ani nařízení, že by eh, se zákonodárce EU rozhodl to právo nebo rozsah eh, přesah, eh, eh, stanovit tak, aby to šlo za, za území členských států. Proto uzavřel soud, že neexistuje povinnost v rámci evropské legislativy provádět odstraňování odkazů na celém světě. Pokud jde o otázku, zda to odstraňování odkazů by se mělo dělat v rámci Evropské unie jenom v souvislosti s jedním členským státem, tady soud připomněl, že zákonodárce EU se rozhodl to udělat jako přímo uplatitelné nařízení, použitelné pořízení, aby se zajistila konsistence a vysoká úroveň ochrany po celé Evropské unii. Z toho plive, ne, že e, odstraňování odkazů by se mělo v zásadě dělat vůči všem členským státům. Zároveň soud zdůraznil, že dokonce i v rámci Unie veřejné eh, zájmy na určité informace jsou různé. Konkrétně se odkazuje na článek 85 GDPR, což umožňuje, aby národní zákon eh, spojoval právo na ochranu eh, ochran, s osobní dat s právem na svobodu výrazu a informace, vyjadřování. Poslední otázka, geoblokování. Tady soud byl stručný prohlásil, že je na provozovateli vyhledávače, aby efektivně zajistil ochranu údajů subjektů dat, jak to řekl soud. Tato opatření musí buď zajistit prevenci, anebo minimálně výrazně odrazovat uživatele internetu v členských státech, aby získávali přístup k odkazům, které mají být eh, odstraněny. Abych rychle schrnula, eh, co shledal soud v tomto rozsudku, možná to řeknu trošku prakticky praktičtěji. V základě eh, soud řekl, že v rámci evropské legislativy neexistuje povinnost provazatelů vyhláčů, aby prováděl zraňování odkazů na celém světě. Neboli v zásadě provozovatel by měl odstranit tyto odkazy z výsledků vyhledávání jenom v rámci Evropské unie. Nicméně evropské právo ani nezakazuje takovou praxi, tudíž mohou platit výjimky. V takovém případě už je to na příslušném národním orgánu, aby vyvážel příslušná práva ve světle národních standardů a aby eventuálně nařídil eh, provozovateli, aby provedl odstranění odkazů na všech verzích vyhledávačů. Nakonec eh, provozovatelé by měli podniknout všechno, aby zabránili anebo odradili uživatele, aby měli, aby měli přístup k těmto odkazům mimo Evropskou unii a tato opatření mohou eh, obsahovat i geoblocking. Teď bych se stručněji vyjádřila k tomu stručnému, druhému, pardon, rozsudku C136 17. To eh, vyjasňuje úlohu eh, provozovatelů, pokud jde o konkrétní kategorie osobních údajů tady byly vlastně, byla spor čtyř fyzických osob, kteří žádali Google, aby odstranili Ehm, data, citlivá data, politické názory, filozofická přesvědčení a eh, odkazy na eh, trestní řízení. Ve všech čtyřech případech Google tyto požadavky odmítl, protože dodatelé eh, se obrátili na CNIL neúspěšně a pak se to dost, a pak tedy šli dále k soudu. Soud chtěl napřed věděl, že zákova, zákaz zpracování určitých dat se vztahuje také na provozovatele vyhledávače. Jinými slovy se ptali, zda by Google měl eh, vyhovět podmínkám pro zpracování těchto eh, údajů předtím, než se ukází výsledky vyhledávání. Soud se potom také dotázal na eh, vyjasnění ve věci vůči datům, která se týkají trestních případů. Eh, jako tomu bylo. Zase se soud potom obvolal na Google Spain, na ten první případ, kdy vlastně provozovatelé vyhledávačů byli kvalifikováni jako kontroloři dat. Pak se na to podíval z hlediska směrnice a z hlediska GDPR. A soud shledal, že pokud jdou pravidla o zpracování eh, dat, týká se to všech provozovatelů, včetně provozatelů vyhledávačů a citlivost dat odůvodně potom, aby se to eh, vždycky bez výjimky uplatňovalo. Nicméně také uznává, že je tady konkrétní rys zpracování ze strany vyhledávače a to má vliv na rozsah odpovědnosti a povinností provozovatele. Soud tudíž uzavřel, že zákaz zpracovávat eh, citlivá data se vztahují na vyhledávač a z důvodu eh, toho, že tady jsou odkazy a jenom na základě ověření požadavku ze strany eh, subjektu dat. Dále zvažovali také eventuální eh, podmínky pro legální zpracování dat a zjistil, že provozovatel v zásadě musí eh, vyhovět žádosti o odstranění odkazů, pokud se nezjistí, že zpracování určitých kategorií dat pokrývá jedna z výjimek, které jsou uvedeny v článku 9 GDPR, což zahrnuje případy, kdy subjekt dat veřej, vír sám eh, zveřejnil data, anebo je velký veřejný zájem na přístupnosti takových informací. Jsou také analyzoval právo na by to být zapomenut a zdůraznil, že vykonávání svobody výrazu a informací je e, výslovně zmíněno. E, a za druhé, jako tudíž provozovatel musí také zvážit, za zahrnutí odkazu je naprosto nutné pro ochranu svobody informovanosti užitelů, uživatelů e, internetu, což zajišťuje článek 11 listiny. Obecné pravidlo je, že právo na svobodu na na ochranu soukromí je vyšší Eh, jedná se o citlivost dat a jejich dopad na soukromý život a zase zájem veřejnosti mít takové informace. To konkrétně závisí na to, jakou úlohu sehrává subjekt dat ve veřejném životě. Pokud jde o druhý dotaz, zpracování dat eh, v souvislosti s trestními činy a eh, odsudk, rozsudk, odsouzeními za ně, soud zjistil, že informace týkající se právního řízení řízení a od eh, rozsudku jsou eh, data, která se týkají eh, trestných činů a odsouzení, o čem se hovoří v článku 10 GDPR, tudíž tyto informace by rovněž spadaly pod tento článek. Provozatel musí zajistit i v tomto případě, a zjistit, zda je tady významný e, veřejný zájem a zda z toho důvodu je nutné ten odkaz tam mít, aby byla zajištěna svoboda informovanosti uživatelů internetu. V tomto směru soud připomněl <coughs> judikaturu e, Evropského soudu pro lidská práva, když Strasburský soud zdůraznil podstatnou úlohu, kterou sehrávají média v demokratické společnosti. <coughs> Zahrnuje to i zprávy o právních řízeních a uznal, že veřejnost má právo nejen být informována o aktuální události, ale <clears throat> Veřejnost by měla být také e, schopná e, vyhledávat e, v minulé události. Nakonec soud připomněl, že veřejné zájmy, co se týče trestních řízení, se liší a může se to vyvíjet v čase uzavřel, že vyhledávač bude muset posuzovat v rámci všech eh, okolností, zda subjekt eh, dat má právo na to, aby příslušné informace už nebyly spojeny s jeho jménem. Pokud provozovatel zjistí, že je třeba udržet ten eh, výsledek při vyhledávání, protože je to třeba pro zachování svobody informovanosti uživatelů informato, pak každopádně provozovatel musí uspokojit uspůsobit seznam výsledků, tak by ukázal na prvním místě ty nejnovější informace, čili nejaktuálnější informace musí vyskočit jako první. <clears throat> Ještě bych eh, to uzavřela eh, zjednodušeně, co vlastně soud řekl v tomto rozsudku. Zjistil, že provozovatel eh, vyhledávače, jako je Google, musí dodržovat omezení týkající se zpracování určitých kategorií dat Nicméně nemusí to dělat dříve, než dostane eh, požadavek na to od subjektu data. Aktivita vyhledávače se odehrává teprve poté, kdy třetí strana umístí data na internetu. Proto um, povinnost dodržovat omezení se vztahuje na vyhledávač pouze eh, v, eh, z důvodu um, odkazu a při požadavku na odkaz. A pokud musí, pak musí provozovatel zvažovat eh, právo na soukromo, soukromí a ochranu údajů a na druhé straně práva veřejnosti na přístup k informací, čímž vám děkuji za pozornost. Děkuji vám. Máme prostor pro otázky, debatu. Je to velice důležité téma které je i důležité z hlediska výroku soudního dvora, který se vyslovil k něčemu, o čem se velmi často jednalo v rámci komplikované a zlouhavé debaty na půdě Evropského parlamentu, kdy jsme jednali o balíčku o ochraně osobních údajů, zvláště v souvislosti s tím, že tento balíček byl připravovan na základě principu na právo na zapomnění. Nakonec tak jsme jej i prezentovali. Právo na výmaz údajů, údajů, které by mohly z hlediska ochrany údajů, mlčenlivosti, právo na soukromí, eh, integritu, důstojnost či základní práva a svobody. Takto jsme to prezentovali. Já vidím, že se někteří už hlásí. Prosím paní Varle, aby se vyjádřila jako první. Děkuji, pane předsedo. Možná jsem to, možná mi to uniklo, ale zdá se mi, že to první rozhodnutí v souvislosti se společností Google bylo v tom smyslu, že Google byl úspěšný. Ale nakonec ani oni s tím nebyli úplně spokojeni, protože soud se rovněž vyjádřil v tom smyslu, neboli otevřel možnost, že by evropské úřady měly možnost změnit pravidla a spustit tím určitou možnost celosvětově ovlivnit eh, ochranu osobních údajů fyzické osoby. Eh, jde mi tedy o ten výmaz. Můžete se k tomu vyjádřit, prosím? Další dotazy? I would, I would like... Já bych rád, aby právní služba Evropského parlamentu se přímo vyjádřila k dopadu těchto nálezů soudního dvora, kdy poprvé evropská legislativa zakotvuje rozvinutí Evropské listiny základních práv a svobod, ale zároveň zakotvuje i nové právo, které v předchozím období neexistovalo. My tomu v jakémkoliv jazyce říkáme právo na zapomnění. Právo na zapomnění. Na internetu. Abychom již netolerovali nikdy takovou tu věčnou existenci, něco mezi životem a smrtí, kdy určité obrázky na internetu existují na věky, v jakémkoliv formátu, kde jsou to obrázky, které mohou způsobit škodu. Tohle právo musí být dodržováno a je to co si, čeho jsme dosáhli v rámci toho dlouhosáhlého boje, který jsme vedli. Prosím, paní Sipl. Děkuji, pane předsedo. Já jsem o tom přemýšlela, jestli se mám zeptat. Myslím však, že je to do jisté míry nový pojem. Pojem právo na zapomnění. A my musíme přemýšlet nad tím, do jaké míry mají tyto rozsudky dopad na další fungování a uplatňování ustanovení nařízení GDPR. Já si myslím, že právo na zapomnění nemůže být jen něčím, co existuje a každý, kdo chce být zapomenut a vymazán, bude vymazán. Musí to být vždy pro, prověřeno, vždy záleží na konkrétní situaci, na konkrétní osobě. Není to jen rozsudek týkající se práv subjektivních, to znamená práv uživatelů internetu, ale do určité míry by šlo říci, že je to právo osoby vůči do jisté míry právu na zachování veřejného zájmu. Já se táži, zda to bude soud, Národní soud, zda to bude Evropský soud, která instituce bude krok po kroku vymezovat, jak rozhodovat konkrétních případech a řešit, který zájem je nadřazen zájmu jinému, které ukazatele budeme používat v konkrétních případech. Já nevím a nevím, jestli ten rozsudek nám v tuto chvíli trochu naznačuje, jak postupovat, ale nepochybně je zde Úřad pro ochranu osobních údajů, máme zde Evropskou komisi, máme zde právní službu, kdy tyto všechny orgány se zabývají otázkou, jak celou věc do budoucna zpřehlednit, abychom tomu v budoucnu všichni rozuměli stejně, pokud právo na zapomnění má být takto vykládáno, je zde nějaký, pokud je zde nadřazený zájem na zachování eh, veřejného zájmu, tak jak to postihneme? Prosím, eh, hlásí se ještě někdo další, nebo dám slovo rovnou právní službě? Dobře, děkuji. Já se vyjádřím na všechna témata. Pokud jde o vítězství či nikoli, vždycky záleží na jaké straně stojíte, když sledujete nějaký rozsudek, ale soud zde říká v podstatě v tom rozsudku, že v nařízení se neobjevuje nic, co by zdůvodnilo naši možnost prosazovat právo na zapomnění mimo hranice Evropské unie. Tedy je to právo, které je zakotveno v rámci Evropské unie. Soud rovněž ale připustil, že samozřejmě pokud máte přístup k informacím mimo Evropskou unii, tak to má svůj dopad na subjekt dat, který se odstl v Evropské unii. To znamená, že celosvětové odkazy by byly předmětem vysokého stupně ochrany. Pak zde ale byl argument proti extrateritoriálním účinkům. Soud hovoří o nařízení GDPR velice jasně. Můžeme stanovit povinnost, aby poskytovatel vymazal odkazy pouze v rámci Evropské unie, ale jsou také říká, že národní orgány případně budou mít vlastní pravidla, jimiž se budou řídit. A zde vyváženost mezi právem na ochranu osobních údajů a právem internetových uživatelů bude důkladněji proskoumána. To znamená, že národní orgány mohou vlastně nařídit eh, vyřazení odkazu celosvětové. Vždy záleží na národní právní úpravě a také záleží na konkrétním případu. Co se týče další otázky, ano, právo na zapomnění. Zde musíme pamatovat na to, že když byl vydán rozsudek o španělském Google, tak tehdy neexistovalo právo na zapomnění. Od té doby vstoupila, vstoupilo v platnost nařízení GDPR, tam je článek 17, kde se objevuje velmi jasně právo na zapomnění a tehdy zákonodárce usiloval o jistou vyváženost a je zde výjimka z práva na zapomnění, kdy právo internetových uživatelů je nadřazeno právu na zapomnění. To znamená, v nařízení samotném je tato vyváženost již zakotvena. Možná k tomu budou nějaká vodítka, nějaké pokyny Evropského dohledového orgánu a pokud to již neexistuje, tak nepochybně úřad IDPS takové pokyny vydá, aby adresáti příslušné normy mohli v jednotlivých případech usilovat o dosažení příslušné vyváženosti. Děkuji. Pan Brajer má dotazy a následovat bude vyjádření Evropské komise a příslušného odboru, který se zabývá otázkou ochrany osobních údajů. Děkuji. Děkuji. V kontextu práva na zapomnění soud konstatoval, že účinky budou platit pouze v rámci Evropské unie, ale pak je zde také případ hlavních byček a Facebook, případ výmazu, žádosti o výmazu, kdy členské státy mají možnost vydat předběžné opatření, které má celosvětový účinek v rámci kontextu mezinárodního práva. Jak, jak tedy vysvětlíte tento rozdíl? Je tam vůbec rozdíl v postupu, kdy příslušné normy mezinárodního práva nařizují, že předmětné, předběžné opatření se nemůže stahovat na celosvětový kontext. A ano, to je velice přilehavé vyjádření. V tomto případě soud rozhodl opačně, avšak musím říci, že z hlediska Evropské unie a z hlediska soudní soustavy nech dochází k žádné divergenci těchto dvou rozsudku. Na první pohled to tak nevypadá, ale v podstatě je to rozsudek obdobný. V prvním případě soud řešil směrnici o elektronickém obchodování. A když se podíváme na směrnici o elektronickém obchodování, tak zjistíte, že ta obsahuje stejný případ, stejný přístup, jako tomu bylo u Google. Soud konstatoval, že ve směrnici se neobjevuje nic, co by bránilo celosvětovému účinku. Takže se vracíme zpátky k národnímu právu. To je stejné jako u případu Google. U případu Google bylo řečeno, nelze se omezit pouze na členské státy, protože je zde nařízení a nařízení zakotvuje společná pravidla, která se týkají území Evropské unie. To znamená, že norma je použitelná pouze v rámci Evropské unie, ale v případě Facebooku bylo řečeno, že v případě pomluvy nemáte společná pravidla, takže zde se uplatní národní právní úprava podle kolizních norem daného státu. A zde je otázka, zda národní orgán může nebo nemůže vydat příkaz, který by se stahoval na celosvětový záběr. V obou případech totiž vystupoval stejný eh, státní zástupce a řešil otázku podobně. Z hlediska soudu je ten výrok obdobný. Nedochází zde k žádnému rozdílu či odklonění se od původního výkladu soudu. Děkuji a prosím pan Fanlina Mojodvovič, odbor Evropské komise zabývající se ochranou osobních údajů. Můžete prosím vystoupit? Děkuji. Dobré dopoledne všem. Děkuji za možnost vystoupit a doplnit vyjádření a výklad právní služby Evropského parlamentu. Já se zamýšlím nad jednotlivými otázkami. Myslím, že je velmi důležité poukázat na to, že zde nehovoříme o výmazu či odstranění těch podkladových informací. To byl stejný případ u Google. Levan Guardia zveřejnili informaci. A ta informace zde zůstala, co se vymazalo. To byl odkaz. Odkaz na internetu, který vedl k příslušné informace. Já zde tady řeším to, o čem hovořila paní Sepl. Ona hovořila o vyváženosti zájmu ve společnosti. Zde se objevuje nový prvek po té, co vstoupilo v platnost nařízení GDPR. V případě Google 2 a Google 3 otázka zní, jsou zde odkazy na právo na informace. Ty se objevují v GDPR. Pak je zde svoboda projevu. Ta se objevuje také v nařízení a právo na zapomnění tam je také, což nebyl ten případ v případě směrnice. Internet je velice důležitý pro šíření informací a já tedy nemohu vymazat minulost, jako u Lamangardia, zdroj odkazu neodstraňuji. Co však řeším, je, aby se velice konkrétně v konkrétních případech dalo omezit tam, kde dovodíme, že to zašlo příliš daleko, aby se vymazaly odkazy. A to je tedy nad rámec toho, co proběhlo u Google, kde je jasný prvek jasný důraz kladen na svobodu vyjadřování, svobodu projevu, ale zároveň i na zájem na přístupu k informacím. Pokud tedy se ptáte, zda Google získal, co chtěl, ačkoliv Google již přistoupil k tomu, aby pro aby se přistoupilo k výmazu v rámci celé Evropské unie. Původně uh, se to řešilo tak, že se příslušný odkaz vymazal pouze na úrovni národního státu. A otázka je, jak provádět výklad GDPR, aniž by zazníval argument, uplatňujete národní právní úpravu mimo hranice členského státu. Máme zde určitý pokus o harmonizaci, pak jsou zde osoby, které se obracejí se svými žalobami na soud a soud říká, my zde nemáme nic, s čím bychom mohli pracovat. Evropské právo nám neumožňuje mimo území Evropské unie nařízení GDPR použít. A zde je samozřejmě otázka různých typů a stupňů ochrany a důrazu na svobodu projevu. Rakouský případ, ten se týkal situace, kdy se uplatňovalo národní právo. A soud konstatoval, že je na národní právní úpravě, aby provedl takovou, takovýto výklad. Možná se zaměřil i na to předběžné opatření a jeho účinky. Co se týče pokynů a co se týče těch vodí, tak to je něco, co zpracovává dohledový orgán Evropské unie a ten spolupracuje se všemi národními úřady pro ochranu osobních údajů. Zde máme pokyny pro výklad práva na zapomnění s tím, že po prvním rozsudku Google se objevila první judikatura a v tuto chvíli se ty pokyny přepracovávají tak, aby odrážely výroky soudu obsažené v judikatuře. Já myslím, že jsem se vyjádřila ke všem bodům, které zazněly. A pak, když mohu ještě svoji odpověď doplnit, tak se prosím ozvěte. Děkuji. Ještě vlastně jednu věc řeknu. Vidím, že se hlásí paní Barley a chce zareagovat na vaše vystoupení. Už jste chtěla končit. Já jsem chtěla jen zmínit jeden bod, který se týká orgánu pro ochranu osobních údajů na národní úrovni, s tím, že tyto mohou ve výjimečných situacích posuzovat zájem na ochraně svobody projevu a základních svobod. Samozřejmě eh, soud bude používat i předchozí judikaturu a bude trochu používat i dikci těchto mm, judikátů. Je na národním orgánu, aby vyhodnotil, zda v konkrétním případě, výjimečném případě, dá povinnost, aby vyhledávač odstranil určitý odkaz celosvětově národní orgán nemůže opomenout soukromí, ale ani jednotnost evropského práva, tak jak nakonec soud konstatoval v těch dvou příslušných rozsudcích, kdy soud říká, že tato možnost stále ještě je dána národnímu orgánu. Pokud se národní orgán rozhodne výjimečně provést tento příkaz mezinárodně, tak stejně musí zachovat jednotnost a, a celistvost evropského práva. Tak. Teď eh, paní Bale. Präziser sein. Um, es geht genau in die Richtung dieser Ergänzung. Um, Pokud jsem to správně pochopila, tak eh, je jasné, že naše evropská pravidla platí pouze v Evropě, na našem území, a výjimečně mohou národní orgány tedy přijít s takovouto úvahou, jak jste to popisoval. Znamenalo to by to tedy teoreticky, že pokud bychom upravili ještě další oblasti v oblasti práva na zapomnění, že bychom tím zároveň manévrovací prostor národních orgánů neustále omezovali, že bychom tím vlastně omezili to právo, které mají členské státy na ten celosvětový výmaz, na to celosvětové zapomenutí právě tím, že my bychom byli na tomto poli jako evropské instituce aktivní. Pochopila jsem to správně? Nějaké připomínky k tomu? Ještě další poznámky? Prosím, komise. Já nevím, kdo chce to záleží na tom, komu dáte přednost. E, tak e, prosím, právní služba chce se k tomu vyjádřit, e, k tomu požadavku paní Párly. Poznámka. Samozřejmě, že čím víc povinností a pravidel bude v nařízení, tím méně bude prostoru pro národní orgány se od toho odchylovat. Nevím, zda v tom spočívala otázka. Možná, že komise to řekne jasněji komise. To je nařízení a my plně harmonizujeme výklad právo na výmaz a právo být zapomenut, jak se tomu často říká po celé Evropské unie. A navíc eh, GDPR eh, zajišťuje větší mechanismus pro spolupráci a konsistenci aby to zajistilo koherenci a sjednotilo výklad po celé Evropské unie ze strany samozřejmě orgánů pro eh, ochranu eh, údajů v jednotlivých státech, které mají toto nařízení Eh, provádět, čili čím více bude pravidel, tím menší budou mít místo pro výklad. Eh, já se, nevím, jestli se vám eh, dobře porozuměla, dejte mi vědět, prosím. Myslím, že se ptáte, zda kdybychom šli dále, tak by se vlastně zmenšila možnost pro rozdílnost výkladu. Pokud by tady byly další podmínky stanoveny, kdy a jak může být toto právo prováděno, vykonáváno článek 17 GDPR, právo na zapomnění, tak představte si, že tam e, umožníte více výjimek. Tím vlastně utváříte právo, které potom jako platné bude uplatňovat e, fyzická osoba vůči orgánu pro Eh, ochranu údajů. A bude potřeba dát brát v úvahu další výjemky. Pokud se se ale spíše spala, eh, ptala na extrateritoriální dosah, eh, pak zákony Evropské unie se týkají ochrany v rámci Evropské unie. Nejedná se jenom ochranu údajů, ale také, dejme tomu, o letadla, o Eh, do blahobyt zvířat a tak dále. Je to úplně jasně řečeno v rozsudku, kde v bodu 57 se soud odvolává na bezprostřední a podstatný dopad na osobu v rámci Evropské unie. To znamená, že v tom okamžiku, kdy uplatňujeme evropské právo a to využíváme toho práva, pak eh, Samozřejmě musí to být eh, přijatelné z hlediska mezinárodního veřejného práva, ale musí to být provázáno s eh, efekty, s účinky na naše, na naše teritorium, v případě například eh, hospodářské soutěže letadel nebo při provádění uplatňování základních práv ze, ze strany našich občanů. Odpověděla jsem vám, nebo můžete to upřesnit? To by pro teď stačilo, protože přejdeme k dalšímu bodu a to bude poslední hodina na dnešní dopolední schůzi dnešního výboru. Do 12.30 budeme mít společnou debatu s hospodářským a měnovým výborem. Umožníme tedy, eh, aby sem přišli členové výboru Econ a budeme řešit eh, další bod, který není o nic méně důležitý než ty, které jsme projednávali až dosud. Takže teď máme před sebou ještě hodinu a budeme projednávat stejně důležitý bod, jako byly ty předchozí, jak už jsem říkal. Bude to teď společná debata s členy hospodářským a měnovým výborem. Nicméně, ne o nic méně než pět bodů, eh, které eh, jsme spojili do jednoho. Bude to sdělení Komise Evropskému parlamentu a raně, radě lepšně rank lepšímu provádění rámce EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Dále zpráva Komise Evropskému parlamentu a radě o posouzení rizik, rizik praní peněz a financování terorismu, které mají dopad na vnitřní trh a souvisejí s přeshraničními činnostmi. Dále zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o podsouzení rámce spolupráce mezi finančními spravodajskými jednotkami FIU. Dále zpráva o, národ, o národních centralizovaných automatizovaných mechanismech členských států ty propojení vnitrostátních těchto mechanismů nebo centrálních elektronických systém vyhledávání dat a dále zpráva Komise Evropského parlamentu a radě posouzených nedávných případů údajného praní peněz v evropských úvěrových institucích. Zaměříme se na sdělení komise z 24. července 2019. Je to balíček proti praní špinavých peněz. To je velmi důležitá věc. Jedná se o lepší využívání eh, rámce, provádění rámce boje proti ehm, praní špinavých peněz a financování terorismu. Doprovází to ty další čtyři zprávy, které už jsem zmiňoval. Vychází to ze směrnice proti praní eh, špinavých peněz čtvrté, která byla na základě závěru Rady akčního plánu eh, z prosince 2018 o činnosti proti praní špinavých peněz. Jak si vzpomenete, je to společná kompetence Libe i Ekon. Mám na mysli tuto směrnici. Právě proto jsme tak rádi, že tady můžeme uvítat členy ekonu, kteří jsou ochotní se této debaty zúčastnit. Než začneme, dovolte mi, abych vám připomněl toto, že bohužel i po eh, vypršení Eh, termínu pro transpozici směrnice byla řada mm, jednání, eh, řízení pro porušení vůči některým členům eh, členským státům. Termín pro transpozici páté směrnice se blíží. Bude to v únoru 2019 a pořád ještě ne všichni budou implementovat tuto směrnici do té doby. A ve sdělení komise navrhuje dále harmonizovat právní rámec a měla by tady být eh, transformace směrnice na nařízení a možná, že by tady byla i přenesení eh, úkolu na nový evropský orgán, který by měl na starosti činnost proti praní špinavých peněz. Připomínám, že eh, Parlament přijal usnesení v tomto roce ke stavu provádění této směrnice. Bylo to v září 2019 a diskutovalo se to na plenárním zasedání a v usnesení vyzývá parlament komisi, aby v kontextu Eh, požadovaného posouzení dopadu eh, posoudila eh, eventuální další legislativu v oblasti proti praní špinavých peněz, aby posoudila, zda by na místě bylo nařízení a nebo zda by měl být nějaký zvláštní orgán pro dohled nad bojem proti praním špinavých peněz. Toto usnesení podepsalo společně několik koordinátorů LIBE i ECON. O tom jsme hlasovali v září 2019. A teď je tedy na čase, abychom si poslechli, jak zatím eh, to vidí komise, jak to zatím nejprve to bude eh, paní Spída Vasiliadu, která je zástupkyní eh, Eh, oddělení pro boj eh, proti pro, pro finančním zločinům v DG komise. Pak eh, si poslechneme zástupce politických skupin a kdokoliv další bude mít možnost na minutu vystoupit. Tak teď dáváme slovo paní Vasiliadu, ta bude mít slovo jako první. Děkuji výboru Liba, výboru Ekon za pozvání, abych se mohla mezi vás dostavit a představit vám velice tlustý materiál, balíček eh, boje proti praní špinavých peněz. Jak víte, byla to priorita pro Junkrovu komisi, bude tomu stejně tak i u komise nové. A v tomto kontextu eh, v červenci roku 2019 jsme vydali čtyři zprávy, o kterých právě teď hovořil pan předseda. Tři z nich eh, vyplývaly z naší právní povinnosti podle směrnice o praní špinavých peněz a jedno stanovisko jsme vypracovali na základě doporučení v závěrech rady. Já mám nyní jen 15 minut, abych odprezentovala celou zprávu. Nebudu tedy hovořit až tak podrobně a samozřejmě v následujícím úseku se ráda vyjádřím na vaše otázky. My jsme zpracovali zprávu o něčem, čemu říkáme nadnárodní vyhodnocení rizika. My tomu říkáme přístup na základě vyhodnoceného rizika. To znamená, že v prvé řadě se vždy v jednotlivých oblastech a sektorech uděláme představu o tom, jaká zde figurují rizika a pak se snažíme je zmírňovat. Ta rizika nejsou něčím, co by se v průběhu času neměnilo, to znamená, že každé dva roky provádíme průběžný přeskum. Poprvé jsme takto konali v roce 2017, kdy jsme vyhodnocovali 40 produktů. V červenci došlo k dokončení těchto zpráv a my jsme nakonec vyhodnotili 47 produktů, o 7 více, než byla naše povinnost, a to proto, že jsme zjistili, že zde existují nová rizika, třeba virtuální měna, investice, systémy občanství, fotbal a další. My jsme si chtěli udělat představu o tom, jaká rizika zde figurují. V každé odvětví jsme vyhodnotili z hlediska zranitelnosti vůči praní špinavých peněz. Ta rizika mohou být totiž v každém konkrétním případě jiná. A co jsme zjistili? Riziko se v několika případech, v několika odvětvích rozšířilo. Nejde jen o banky, ale i o další oblasti. Nejde vždy jen o hotovost, protože u hotovosti ztrácíme dohledatelnost stopu transakcí, ale samozřejmě jde o finanční instituce, ale i nefinanční ústavy, například advokátní kanceláře, účetní kanceláře, notářské kanceláře, potom sázkové hry. Ty jsou zvláště vyhodnoceny jako vysoké riziko. Můžete si to vše pročíst v našem obsáhlém materiálu. Zároveň jsme se snažili zjistit nějaké průřezové body, jakou zranitelnost bychom byli schopni dohledat ve všech odvětvích. A my jsme většinou dohledali právě anonymitu transakcí. To je jako první věc. Druhá věc je konečný příjemce, oprávněný příjemce a pak je zde kombinace různých faktorů to jsou slabiny, které se objevují. Je zde slabina dohledu a slabina útvaru FIU. Pak jsme odprezentovali dvě další zprávy. Zde jsme se podrobně zabývali vyhodnocením fungování orgánů, s jakými problémy se tyto potýkají. A já bych v prvé řadě chtěla říct si pár slov k těm útvarům finanční spravodajské služby. Podle článku 65 odstavec 2 směrnice jsme museli zpracovat dvě zprávy, abychom vyhodnotili překážky, s kterými se setkávají útvary FIU při spolupráci s třetími státy a pak jsme se zabývali tím, jestli je možné ustavit nějaký mechanismus, který by napomohl jejich práce na úrovni Evropské unie. My jsme vyhodnotili několik problémů, já je seřadím do jednotlivých bloků, jednak eh, nedostatek přímé aplikace. Velmi často jsme zjišťovali, že útvary sdílí informace s dalšími útvory napřímo, ale nedochází k další odezvě, k dalšímu vyhodnocování na úrovni členského státu. Pak jsme zjistili problém informačních technologií, protože máme v Evropské unii něco, čemu říkáme jednotky FU pod Europolem a ty nefungují. To je starý systém, který je nefunkční, zastaralý a tahle nefunkčnost omezuje možnost předávání informací v přeshraniční měřítku. Další problém, který jsme vytipovali, spočívá v tom, že je zde nedostatek dostatečné harmonizace útvaru FIU. V každém členském státě se postupuje jinak, v některém třeba tak, že tyto útvary reagují během 24 hodin, v jiném členském státě reagují v měsíční lhůtě a to není příznivé na úrovni Evropské unie. Dále jsme zjistili strukturální problémy. Existuje expertní skupina, které říkáme pro platforma FIU. Pro všechny tyto útvary to je vynikající skupina, která se vede velice dobře, ale pochopitelně nemá pravomoci tak, aby zakotvovala nebo používala závazné normy vůči platformě FIU. Platforma vydá pokyny, některé z útvarů je dodrží, jiné ne. To je strukturální záležitost, nedostatek právně závazných norem. A já vám nechci zatím nastínit všechny závěry, ty závěry a doporučení řeknu až úplně nakonec. Pak jsme zpracovávali zprávu, které říkáme eh, zpráva mortem. Nakonec takto se to objevilo i v doporučení a v závěrech rady, kdy jsme se měli zaměřit na případy nedávné a zjistit, co se v nich přesně odehrálo. My jsme si vybrali 10 případů, Eh, ABL Bank, Danske Bank, Deutsche Bank, NBMB Bank, ING, Nordea, Latu, Sada Bank, Societe Generale a Versto Bank. Tyto případy jsme zvolili proto, že se objevily ve sdělovacích prostředcích v té době, kdy se řešily. My jsme je prověřovali, byly opravdu důležité z hlediska toho, abychom přišli na to, v čem spočívá problém. Co se dělo u těch úvěrových ústavů, chtěli, jsme chtěli zjistit a pak jsme také chtěli zjistit, co se dělo u orgánů, které měly dohledové pravomoci. Co se týče úvěrových ústavů, to znamená bank, tak jsme identifikovali celou řadu problémů. A to problémy nedodržování předpisů, odpovídající právní audity, nedostatek ve vykazování útvarům FIU. Pak jsme zjistili problémy s řízením a zprávou, s pravomocemi vedení. A pak jsme zjistili něco, čemu říkáme podnikatelský model a angažovanost vůči riziku, eh, kdy některé úvěrové instituce měly celou řadu klientů v jurisdikcích, které vyhodnocujeme jako rizikové. Opravdu těch problémů byla celá řada. A pak jsme zjistili, které kompetentní instituce zareagovaly na danou situaci a jak. A pak jsme také řešili otázku dohledu z hlediska praní špinavých peněz. Opět, identifikovali jsme celou řadu problémů. Ty zdroje měly k dispozici velmi omezené. Zjistili jsme, že v některých státech eh, dohled stojí na dvou lidech, což je naprosto neodpovídající. Pak je zde nedo, neodpovídající, nedostatečný dohled. Někde třeba probíhá kontrola čtyřikrát do roka. Nejde jenom o banky, ale i o další platební instituce a jiné subjekty. Zjistili jsme, že některé dohledové orgány nemají dostatečné odborné zázemí, vydává pokuty například, které nejsou dostatečně odrazující, protože jsou velice nízké a pak jsou zde orgány, které dokonce váhají v tom, aby eh, vydali nějaké sankce. My jsme našli jednu zemi, která nikdy žádnou sankci neuložila. A pak, eh, co se týče péče řádného hospodáře a tohoto principu, my jsme zjistili, že zde je aspekt eh, boje proti praní špinavých peněz a vyhodnocování této otázky v souvislosti s péčí řádného hospodáře. Já jsem eh, v tuto chvíli chtěla říci, že jde i o otázku zprávu, zprávy právnické osoby. My jsme zjistili, že dohled konstatoval, že my jsme řešili spíše něco jiného, než je praní špinavý peněz a ten dohled nebyl úplný. Je to proto, že útvary FIU často nedostaly údaje od banky ohledně případů, o které šlo. FIU musí dostávat informace o podezřelých transakcích. V těchto případech tomu tak nebylo. Tedy útvary FAU sehrávaly roli mnohem omezenější, než měly. To jsou obecné závěry, poznatky, které vyplývaly z našich tři zpráv. A vzhledem k tomu, že ta poslední zpráva je malá, ale já bych se chtěla vyjádřit k ní, i k ní, protože je důležitá. Jde o zájemné propojení registru účtů. Směrnice ukládá členským státům, aby takovýto registr založili. A stejná směrnice hovoří o tom, že komise musí dohlížet na to, jaké technické možnosti vzájemné propojenosti registrů jsou. My jsme to vyhodnotili, zjistili jsme, že komise má k dispozici všechny příslušné technologie, protože propojenost řešíme i u insolvenčního rejstříku, u obchodního rejstříku a jiných. My technologie k dispozici máme, neboli je to proveditelné. Co nám však chybí, je právní základ, abychom provedli propojenost, protože zde není uh, žádný odkaz ve směrnici. Pokud máme provést propojenost, potřebujeme právní základ, abychom mohli konat. A nyní řeknu pár slov, která jsou velice důležitá, nechce však nijak podkopávat důležitost a vážnost našich zjištění. Chci však říct, že všechna zjištění vyplynula ve chvíli, kdy platila třetí a čtvrtá směrnice o boji proti praní špinavých peněz. V tuto chvíli však máme směrnice pátou, která má být transponována členskými státy do ledna 2020, ale budeme mít tedy tuto, potom CRD 5, kdy dalších několik překážek spolupráce dohledových orgánů padá. Potom přeskum, kdy EBA bude mít možnost určité kontroly v oblasti praní proti praní špinavých peněz. Dále se rozšíří spolupráce mezi orgány činnými v trestních řízení. Je to celá řada mm, předpisů, které se objeví v budoucnu a podpoří tento e, rámec. Dále bych chtěla říci, že na tuto otázku členské státy a subjekty samotné již pamatují. My jsme zaznamenali, že zde je jasný posun ke zkvalitnění situace kompetentní orgány mají mnohem více možností, mají lepší nástroje informačních technologií, mají lepší zázemí. A jak říkal pan předseda, my jsme přistoupili v případě směrnice o praní špinavých peněz k zahájení řízení pro porušení předpisů a porušení smlouvy Zatímco toto řízení ještě běží, tak však všechny členské státy přistoupily k tomu, že mezery v zákoně vyplnily. Jsme přesvědčeni o tom, že je to v pořádku? Nikoli. Ale ty problémy jsou o mnoho menší oproti roku 2017, tedy o to se osvědčilo. Ano, ve zprávě je ta nastíněná situace velice chmurná, ale já musím říci, že členské státy, příslušné subjekty, úvěrové ústavy toho udělali mnohé. A musím také říci, že ve zprávě jsme dospěli k závěru, že ano, jsou zde určité mezery, ovšem existují nové předpisy, navíc členské státy navíc pamatují mnohem více než v minulosti, to znamená podnikají kroky. A otázka zní, zda je vše v pořádku nebo trvají ty mezery. A odpověď zní, problémy stále ještě máme, protože legislativa by měla být mnohem podrobnější. Jde o vymezení dohledu, jde o vymezení povinností, povinných subjektů. Jenom abych vám uvedla drobný příklad. Směrnice říká, že útvar FIU musí včas zahájit řízení. Pokud tam nebude lhůta, tak včas bude vždy jakýsi otazník. A směrnice říká, pokud jde o finanční ústavy, dohled musí mít rozšířené dohledové pravomoci, ale není jasné, co znamená rozšířené dohledové pravomoci. Neustále tedy probíhá debata s příslušnými orgány, zda konají dost, ale nikdo neví. My jsme zjistili, že směrnice by se zasloužila podrobnější zpracování. Často se užívá slovo úprava, protože pokud chceme dosáhnout lepší harmonizace, tak úprava ve formě nařízení by byla asi záhodna. Ovšem zatím nebylo učiněno žádné rozhodnutí na toto to, téma. A dále jsme zjistili, že je zde jasná potřeba, aby některé úkoly byly řešeny na ústřední úrovni Evropské unie. To se týká jak finančního spravodajství, tak i dohledu. Které úkoly by měly tyto orgány řešit, jak podrobně, jak široce, to všechno budeme muset teprve vyhodnotit v blízké budoucnosti. A měli bychom navrhnout a nabídnout konkrétní řešení, konkrétní odpovědi. My jsme sledovali, jak říkal pan předseda, usnesení Evropského parlamentu z loňského roku, které se přiklání k těmto zprávám, přiklání se k tomu, že my navrhujeme některé z problémů konkrétně řešit. Probíhala diskuze na půdě rady, na půdě kofinu. Opět všichni se přikláněli k tomu, aby závěry rady eh, z prosince byly přímo na toto téma, abychom měli přímo jasný mandát, že máme ve věci pokračovat. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Poprosím. Děkuji, s časem to bylo dobře, promiň. Začneme zástupci politických skupin. Eh, místo předseda pan Radev je tady za EPP, tak prosím začneme. Děkuji. Vážení kolegové, jsou tady nová rizika a hrozby a umožňují zločincům a teroristům financovat svou činnost. Momentálně máme přísné předpisy pro boj proti praní špinavých, špinavých peněz. Nová směrnice, pátá směrnice vlastně aktualizuje situaci, aby byla v souladu s novými technologiemi, ale ono to nestačí je nesmírně důležité pro všechny členské státy Evropské unie, aby transponovali a správně implementovali evropskou legislativu. Jakékoliv mezery eh, v implementaci rámce ze strany řady členských států vystavují Evropskou unii hrozbám terorismu a praní stěraných peněz. Eh, eh, eh, posouzení rizika ukazuje, že jsou pořád rizika spojená s anonymními produkty, s identifikací beneficientů a pak jsou tady kryptoaktiva, kryptoměny a podobně. A některé tato hrozby pře- zvládne řešit implementace páté směrnice, ale pořád jsou tady nová rizika. Eh, byla zjištěna, byly zjištěny nové produkty, které představují riziko. Souvisí s tím i profesionální fotbal. Eh, proto bude důležité zjistit, kdo má eh, konkrétně povinnost podávat zprávy o podezřených podezřelých transakcích a jak vystupovat původce, eh, držitele, skutečné držitele účtu. V této souvislosti bych se chtěla zeptat, zda není vhodné posoudit jednotný evropský přístup k této záležitosti, že by to byly i další sporty. Vzhledem k tomu, že jsou tady investoři z třetích zemí, kteří investují do evropského sportu. Dále ptám se, zda komise plánuje aktualizace legislativy legislativy, která se vztahuje k praní přijatý, špinavých peněz a boji proti terorismu. Třetí eh, dotaz se týká finančních spravodajských jednotek, které sehrávají důležitou úlohu. E, pokud je o zprávu o rámci pro spolupráci, tady se zdůrazňuje, že je třeba více spolupracovat mezi finančními spravodajskými jednotkami. Ovšem, mají různý právní status, mají různé pravomoce, různě jsou organizačně uspořádány, proto některé z těchto jednotek nemají přístup ke všem informacím a z tohoto titulu nejsou schopny se účastnit výměn. E, jsou problémy s výměnou informací s třetími zeměmi. Jaká opatření opatření má komise v úmyslu navrhnout, aby posílila koordinační a podporný mechanismus. Dodal bych případ banky Palatas na Maltě, protože to způsobilo velké obavy v souvislosti s korupcí a nedostatečným prosazováním práva. Jaká poučení z toho můžeme vyvodit? Existuje nějaká komunikace s maltskými orgány v této věci? Eh, paní Sipel za SND. Děkuji mnohokrát. Jakožto koordinátorka SND eh, za výbor Libe bych nejprve chtěla vyjádřit vděčnost za mají skupinu za to, že komise nadále pracuje v této velice důležité oblasti boje proti eh, praní špinavých peněz a financování terorismu a děkuji za to, že byla předložena dnes tato zpráva, tyto komody, tato sdělení. Vaše prezentace dnes zdůraznila mnoho kriticky důležitých věcí, na kterých musíme společně pracovat, abychom bojovali proti eh, této zlověstné trestné činnosti, která roste. Je to přeshraniční činnost. Jak ukazuje zářijové usnesení parlamentu, je tady mnoho společného v této oblasti politiky napříč Evropské unii. Proto bych se chtěla zaměřit jenom na několik věcí, které jsou zvláště důležité pro skupinu SND vaše sdělení o provádění rámce pro boj proti, špinavých, pro, proti praní špinavých peněz je opravdu alarmující. E, všech 80, 28 členských států bylo předmětem e, řízení za porušení v transpozici této eh, legislativy, přičemž tam byl termín eh, do září 2000. Teď už se nám blíží termín pro provádění transpozice nové směrnice a má to být už za pár měsíců. Proto se ptám, zda se situace od června zlepšila a zde více členských států už transponovala správně směrnice a zda máte nějaké informace o tom, jak to asi bude vypadat s termínem eh, pro transpozici další směrnice, což je eh, leden příštího roku. Vy jste také hovořila o tom, že jsou tady problémy ve spolupráci mezi finančními spravodajskými jednotkami SND, jak víte, volá po zřízení celoevropské FIU, která by, doufejme, byla efektivním způsobem, jak překonat celou řadu problémů nastíněných ve vaší zprávě. Vy už se tady zmiňovala radu, ale můžete uvést víc více podrobností o tom, zda už dnes je tady pozitivnější reakce ze strany Rady na tuto myšlenku, s níž přišly členské státy, protože teď už je úplně jasné, že v eh, současná spolupráce v podstatě nefunguje. Nakonec bych eh, se chtěla zmínit eh, o oznámení přesunu jednotky od DG Just do DG FISMA. To je ta jednotka, to oddělení, které má na starosti boj proti praní špinavých peněz. Můžete prosím nás ujistit, že to nesignalizuje že bychom eh, odstupovali od práce nad těchto klíčových elementech eh, týkající se trestní, eh, trestních věcí a trikající se zároveň také ochrany údajů. Tomu musíme věnovat rovněž pozornost. Nejprve bych chtěla poděkovat za práci, kterou provádí v této oblasti. Zmínila jste mezery v legislativě, ale také v prosazování a implementaci. Rovněž jste tady uvedla, že eh, nefunguje propojení, že to nejde vlastně protože eh, schází právní základ. Není k tomu legislativní návrh, proto se ptám, proč komise s takovým návrhem nepřišla, protože v jiných oblastech vždycky velice rychle takové věci navrhuje. Takže proč eh, je tady takové váhání? Může to být možná spojeno s tou skutečností, že členské státy pořád mají za to, že všechno, co se týká peněz, bank, daní je jejich výlučná kompetence. V tom případě ovšem, ale komise je nezávislá, tudíž vlastně by se neměla ohlížet na to, co si myslí členské státy. Eh, mohla by komise například eh, zvážit, navrhnout jednotný dohledový orgán, protože dohled v oblasti, v mnoha oblastech eh, je problém, protože my jsme dobří v tom, jak chrlíme legislativu, ale implementace je chabá. Jak vidíte úlohu Evropského bankovního orgánu, dělají dost? Například v případě Malty si myslím, že mohly být trošku tvrdší Nakonec, eh, na začátku vašeho příspěvku jste zmiňovala zlaté pasy, zlatá víza. Není také pravda, že můžeme prostě eh, dělat jakoukoliv legislativu, eh, ustavovat dozorové orgány a potom rozvineme červené koberce před těmi, kdo přinášejí, přinášejí, přinášejí zločinné peníze. A to znamená, my tomu říkáme uklidit a zároveň nechat ten kohoutek běžet e, otevřený. To je takové rčení, které máme v nizozemštině. E, samozřejmě, že to je e, úkol pro více DG, ale zase eh, obvykle Evropská komise neváhá, když chce něco navrhnout, i když má proto, proto slabý právní základ. Nemyslíte si, že tady jste trošku moc ostýchaví a že by eh, skutečně eh, komise měla jednoduše navrhnout zákaz zlatých pasů? Teď paní Brickman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za prezentaci a za velice zajímavé informace, které eh, poskytla komise ve sdělení. Naše komise, skupina je velice ráda, že probíhá tato práce jako priorita pro komisi a pro Evropský parlament a pro výbor LIBE v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Doufáme, že to bude pokračovat i za nové komise. Vítáme tedy závěry ve sdělení a eh, to, co dělá v této věci Evropská komise. Konkrétně vítáme vaši ochotu transformovat eh, směrnici na nařízení proti praní špinavých peněz. Rádi bychom věděli, které oblasti konkrétně eh, máte na mysli. Za druhé, eh, v na, posouzení národních rizik. Týká se to i rizik spojených se zlatými pasy. Naše, náš parlament se výslovně postavil proti tomu. Myslíte si, že by bylo dobré takovou praxi zakázat v celé EU? Za třetí, věří, myslíme si, že praktická implementace je nesmírně důležitá. Ku příkladu, v Belgii už sice termín vypršel, ale asi 80 společností zatím ještě nepředložili informace o, benec, o vlastnících, kteří jsou beneficienty. Myslíte si, že ty národní rejstříky budou budou včas. Myslíme si, že Rada Evropy eh, byla požádána o studii o praktické implementaci. Můžete nám něco říct o harmonogramu jejich práce, kdy můžeme očekávat jejich zprávu? Za čtvrté kdy budete pracovat na legislativním nástroji, který by usnadnil propojení mezi členskými státy. Dále bude paní Kanko. Děkuji. Boj proti eh, Eh, praní špinavých peněz a financování terorismu je obtížný úkol. Potřebujeme samozřejmě neustále aktualizovat evropskou legislativu, abychom reagovali na nové technologie a nové kriminální taktiky. Hodně už se udělalo za posledních pět let a eh, už se objev, uskutečnilo několik iniciativ, ale je tady rozdíl v interpretaci, rozdíl implementaci a proto eh, ta legislativa není tak tak účinná, jak jsme doufali. Proto všude za, za, jsou tady různá slabá místa v implementaci této eh, legislativě a tím umožňujeme, aby toho využívali zločinci a sabotovali naši svobodu. Musíme to řešit co nejdříve, vyřešit tuto otázku nevyžaduje nutně nové nařízení, protože to by se možná dojednávalo léta, zatímco problém bude stále větší ale možná bychom spíše potřebovali navýšenou podporu Evropské unie, školení evropských členských států, jak zavádět přijatá pravidla. Například eh, máme tady pracovní skupinu pro ochranu dat. Možná, že bychom něco podobného potřebovali pro sdílení nejlepších praktických zkušeností v boji proti praní špinavých peněz podle Europolu až 1,20 eh, HDP v Evropské unii je spojeno s podezřelým svými finančními činnostmi. Zdá se, že je to málo, ale je to hodně. Tyto peníze často jdou na terorismus, na eh, obchodování s lidmi a podobně. Abychom zajistili bezpečnost Evropy, musíme se dívat na to holisticky. Efektivní bezpečnost je více než jenom kontrola externích hranic. Je tady mnoho kusů této eh, eh, hádanky, této skládačky. Tři otázky. Dobrá implementace není moc zajímavá, ale důležitá důležitá věc a často na to zapomínáme. Nová komise je strukturovaná tak, aby podobné věci a podobná legislativa se rozděluje mezi mnoho portfolií v komisi. Jak komise chce zajistit dobrou spolupráci v rámci v tomto rámci? Jaké jsou hlavní eh, každodenní otázky a problémy, které brání národním orgánům, aby se mezi národními systémy vyměňovala data? Jaké je tady forum v současné době pro výměnu nejlepších praxí pro o implementaci této legislativy a jak si myslíte, se to dá dále zlepšovat v nadcházejících měsících a letech. Děkuji. Za Gua, paní Gurie. Mrs. Gurie, Ekon. Je zde paní Gurie? No, no, Gurie Pipi. Gurie Pipi, to... Za GUE nikdo nevystoupí tady? tom případě paní Gury EPP. Děkuji. Já jsem neplánovala změnit frakci. Myslím, že zde není nikdo v sále, kdo by byl proti urychlení boje proti praní špinavých peněz a boje proti terorismu. Myslím, že bychom měli být neustále ve střehu. Zároveň však navazuje na to, co řekla řada kolegů, že my jsme v posledních letech neustále zpracovávali další a další legislativu, čtvrtou, pátou směrnici. Nakonec jsme zde slyšeli, že lhůta pro transpozici směrnice skončí za dva měsíce. Prakticky tedy máme velmi málo důkazů o tom, jak se tyto právní předpisy osvědčí v praxi, jaký budou mít dopad a účinek. Já děkuji komise za ten tlustý materiál. Zároveň nám ukazuje nejen stávající situace, ale i další kroky ku předu. Já bych však řekla, že bychom, co se týče svých ambicí, měli zpomalit. Pokud jde o nové nástroje, my jsme i na Ekonu měli uh, na začátku září debatu na toto téma. Je pravdou, že vždy není nejlepší připravovat nové nástroje, nové předpisy. To není vždy ten nejlepší způsob a my se k němu rozhodně nepřekláníme. Já bych ještě řekla jednu věc. A to je typické téma přiměřenosti a proporcionality. Musíme vždy důvěřovat vlastním národním orgánům, to za prvé, a za druhé musíme zlepšit jejich vlastní spolupráce. Já se domnívám, že řada velmi důvěrných informací musí být v oběhu, když hovoříme o financování, když eh, hovoříme o dohledu nad finančními ústavy. Pakliže bychom to směřovaly prostřednictvím národních orgánů, tak myslím, že by to bylo dobré. Ovšem, pokud použijeme nové orgány, tak může dojít k úniku informací. Můžeme se tím dostat do velmi složitých situací. Já bych tedy navrhovala nejprve vyhodnotit, jaký je dopad nejnovějších předpisů. Dále bych navrhovala lépe koordinovat práci jednotlivých subjektů. Děkuji. Děkuji vám. A vidím, že paní Mecola chce vystoupit. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se připojila k těm kolegům, kteří přivítali usilovnou práci komise a jejich prezentaci. My máme připraveny dotazy. Já bych navázala na to, co říkali již ostatní, a to je banka Spilatus a zlaté pasy. A občanství, tedy k bance Pilatus, což jsme zaznamenali v reálu. Naše předpisy týkající se eh, bankovního prostředí v podstatě selhaly v tom, že došlo k obejití těchto předpisů. Nakonec to banka všechno posvětila. My jsme nakonec ale zjistili, že to byla taková náhradní banka, která byla vybrána těmi, kteří se měli zabývat dohledem. A bylo to na míru šité těm, kteří nakupovali zlaté pasy. Došlo k tomu, že až ve chvíli, kdy padlo obvinění na straně Spojených států, tak teprve se situace objevila a projevila. Na papíře vše totiž vypadalo dobře. Ovšem, dokud nedošlo k problému, tak nebyla podniknuta žádná akce. Co tedy lze udělat s těmito šedými bankami? Co k pasům? Pokud zde není žádná návaznost na Evropskou unii, co může udělat Evropská komise v návaznosti na to, co říkali ostatní? Jak zastavit takovéto praktiky? Děkuji, pan Hejla Roma. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád poděkoval komisi za odvedenou práci. Je potřeba říci, že je zde celá řada bodů, které nejsou zatím dostatečně rozpracovávány, pokud jde o finanční toky v Evropské unii. A na rozdíl od vážené kolegyně z EPP, já jako nový poslanec Evropského parlamentu, se zamýšlím nad tím, jestli je to dobrý způsob pojmout to prostřednictvím směrnicí. Já vím, že lidé z podnikatelského sektoru trvají na tom, aby pravidla byla stejná v každém členském státě, aby nemuseli každou eh, konkrétní situaci vyhodnocovat, že by tím ušetřili spoustu času a prostředků. A tak se říká, jestli bychom neměli mít závaznější evropskou legislativu a jednotná pravidla v každé členské zemi. Stejná otázka se týká toho, jestli by nebylo lepší takto postupovat, zvlášť tedy, kdy neexistuje evropský orgán. Potom by bylo potřeba zajišťovat, eh, že každý členský stát má a správně dodržuje ta pravidla. Děkuji, prosím, pana Huka. Děkuji a děkuji komise za prezentaci, za vynikající materiál. Je to velmi dobrý materiál k praní špinavý peněz. Já jsem si to v rychlosti prošel, zvláště ta druhá část mě velice zaujala. Já jsem původně státní zástupce, takže jsem znal jednotlivé způsoby v oblasti praní špinavých peněz, ale zde jsou nastíněny různé eh, možnosti, jako jsou šperky, jako jsou různé typy měn, eh, bankomaty. V podstatě spousta technik, o kterých jsem já jako státní zástupce nikdy neslyšel. Je to velice zajímavé a tak si říkám, jestli tam není žádná oblast, která by byla případně přehlédnuta, která by třeba byla navázána na nějakou politickou organizaci, kdyby někdo chtěl zasáhnout do naší demokracie v mé zemi se rozhodně tato pravidla neuplatňují na politické organizace, takže je zde odvedena velká práce, co se týče nastavení pravidel, ale potom už třeba politické strany nebo jiné politické organizace z hledáčku tohoto systému unikají. Jestli by nebylo lepší zastavovat terorismus, zločin a zároveň chránit naši demokracie. Já souhlasím s tím, že by pravidla měla být jednotná v rámci celé Evropské unie, protože to není jen zásadní z hlediska boje proti proti zločinu, ale je to i otázka spravedlnosti vůči těm, kteří se zabývají podnikatelskou činností a to znamená malí, drobní podnikatele. Jsou zde další, kteří se hlásí a kteří chtějí položit otázku, či se vyjádřit. Nikoli, to znamená, že dám slovo paní kolegyni, paní Vasiliadu, prosím. Thank you. Well, was a lot of questions to bylo hodně, bylo to hodně dotazů, tak se maximálně vynasnažím je seskupit a reagovat na ně. Eh, nejprve eh, je velice dobré, když vidíme, jak se zajímáte a kolik víte o různých aspektech naší práce. To mě moc těší. Nejprve bych začala od implementace, protože tam se mnozí z vás ptali na to, zda tady například byl pokrok od června. Ano, uzavřeli jsme jednání pro porušení v případě čtyř zemí minulý týden a tato řízení skončí v případě čtyř dalších států. Tento měsíc také jsme dostali notifikaci od mnoha členských států o nových Eh, zákonech, které tam byly přijaty. Nám to chvilku trvá, protože musíme to nechat přeložit a podobně. Ale vidíme opravdu pokrok. Také jsem dostala otázku, která se týkala toho, zda předpokládáme, že pátá směrnice bude transponovaná včas. Šest členských států už nás notifikovali o transpozici této směrnice dokonce dříve a doufáme, že bude více takovýchto notifikací během příštích dvou měsíců. Ale jako vždy, eh, budou i nějaká spoždění, ale doufáme, že do jara budeme mít více takovýchto vyrozumění, která potřebujeme. Dále tady byly dotazy eh, o studii Rady Evropy a jaký je pro ně stanoven harmonogram. Hodně práce eh, bylo spojeno s panamskými Eh, papíry a vlastně tady jsme se nemuseli jenom dívat na legislativu členské sváty, ale hlavně jak uplatňují pravidla v praxi. Proto jsme požádali eh, Radu Evropy, aby eh, provedli takovouto studii, je tam od dotazník asi 300 dotazů, tak abychom zjistili, jak to skutečně konkrétně vypadá. Práce na studii byla zahájena a bude pokračovat do roku 2021, protože trvá to, musí navštívit všechny členské státy a pak v rámci 65, článku 65 směrnice musíme eh, vydat zprávu, tak do toho pak zahrnujeme i výsledky této studie. Chvíli to trvá, ale bude to pořádně provedeno. V několika příspěvcích se zdůrazňovalo, jak důležité je správně implementovat směrnici a jak je důležité důležité v tomto směru pomáhat členským státům. Ano, to se opravdu snažíme dělat. My eh, na základě toho supranacionálního posuzování rizik ze strany notářů a právníků jsme provedli například školení pro notáře po celé Evropě. Teď to budeme dělat pro právníky, pro advokáty, aby věděli o všem, co musí dělat. Čili díváme se na to i ze strany školení a chceme také pomáhat členským státům implementovat směrnici. Komise má orgán SRSS, já si nikdy nemůžu vzpomenout, co to přesně znamená, ale poskytují strukturální podporu členským státům při eh, implementaci různých předpisů už jsme, myslím, loni takto pomohli sedmi eh, členským státům v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Teď máme požadavek od pěti dalších členských států, takže pracujeme na tom. Komise rozhodně s vámi souhlasí, že prvním krokem je kvalitní implementace stávajících předpisů. Dále dotazy byly na překážky, které brání eh, výměně informací mezi příslušnými orgány. Eh, jedna věc je hovořit o překážkách. Podle mého předběžného posouzení na základě implementace eh, směrnic a teď té páté, a eh, už nebude tolik překážek po, pro výměnu, ale chybí tady povinnost spolupracovat. Čili jedna eh, věc je říci orgánu, můžete sdílet informace, druhá věc je, když se jim řekne, za těchto okolností to musíte dělat. Tím se tedy budeme muset zabývat. Musíme se podívat, zda bude třeba rozšířit v tomto smyslu stávající předpisy. Teď dál se podíváme, co tu máme ještě za dotazy. Otázka týkající se EU, FIU, my tomu říkáme spíše koordinační a podporný recharismus pro finanční spravodajské e, jednotky, tak tomu říkáme zdvořileji e, já, budu, já jsem na platformě FIU prezentovala zprávu, napřed jsem se toho bála, ale moc mě tam nakonec uvítali, čili eh, finanční spravodajské jednotky nás v tomto směru velice vítají, v podstatě souhlasili s našimi závěry a mm, jsou eh, z toho názoru, že koordinační a podporný mechanismus by byl opravdu hodně užitečný. Čili to nás hodně uklidnilo a budeme v tomto směru dále pracovat. Dále jednotný jeden eh, dohledový orgán. Ano, tím se budeme zabývat. To je jedno z toho, co jsme napsali do takzvané postmortem zprávy. To znamená, myslíme si, že by bylo dobré některé úkoly přenechat eh, eh, Evropskému orgánu. Řekl bych, že pan eh, místopředseda Dombrovský to také zmínil při slyšení, takže v nové komisi tento místopředseda, který to bude mít na starosti, evidentně chce seriózně posoudit, zda by takovýto krok byl vhodný. Filatus Banka samozřejmě strašně moc věcí, které eh, se tam nějak zvrtly, bez ohledu na to, eh, jaká pravidla a předpisy pravidly, platily. Eh, to je spojené i s tím, co říkala paní Ingwell o úloze EBA. To byl takový případ, kde Evropský bankovní orgán zjistil, že finanční zpravodajská jednotka na Maltě porušila evropské zákony, protože nekonali, protože nepodnikli kroky, aby eh, monitorovali, aby vykonávali dohled, uvalovali sankce a tak dále. A na, pak eh, bylo vydáno stanovisko Evropské komise, které naléhalo na Malto, aby okamžitě podnikla určité kroky. My teď tu situaci sledujeme. A musím eh, zcela férově říci, že Malťané za poslední rok to hodně zlepšili, aby přijali potřebné zákony, IT nástroje, najali daleko více pracovníků. A teď budeme chtít vidět, jak to bude fungovat v praxi. Hezké je, že tady jsou předpisy, jde o to, jak se budou uplatňovat. Takže teď velice už jsme v kontaktu s Malťany. Zlatá víza, to je těžká věc. A Není to věc, ve které bych se nejlépe vyznala. Já tedy zastupuji všem komisi, tak se budu snažit o tom několik, říci, několik slov říci. Chápu to tak, že tady by mohly být určité právní překážky, nemohou zabíhat eh, do eh, podrobností, aby komise to mohla regulovat nebo zakázat, ale určitě to komisi zajímá. Proto také dříve v tomto roce k tomu byla vydaná zpráva. Pokud jde o zákony, tak minimálně tady existuje požadavek, který je zakotven ve směrnici o boji proti právní přemýšlení. Jestliže transakce se, je vztaž, se týká ne, eh, eh, žadatelům o zlatá víza, Eh, pak alespoň je to třeba posuzovat jako věc představující vysoké riziko. Eh, teď eh, pokud jde o ty registry, v, v společné nadnárodní registry účtu Zatím proto neexistuje žádná právní základna, právní základ, ale rozhodně bychom nebyli ani váhaví, ani leniví a přejí si to i členské státy, protože by bylo dobré, kdyby mohli viděli všechny registry centrálních bank eh, na jedno kliknutí. Ale možná, že bude třeba nejprve revidovat eh, různá pravidla. Chtěli bychom to udělat najednou, než aby tady byly různé nástroje, ale to budeme dělat až v příštích měsících, až bude nová komise. Pak ještě, které části směrnice možná eh, by se mohly přeměnit na nařízení. My si uvědomujeme, že je tady velké, velký, velké břemeno pro soukromý sektor, protože je tady spousta různých zákonů. Když se podíváme, co subjekty musí dodržovat, jsou tady velké odchylky v členských státech. Tím bychom se chtěli zabývat. Jak bychom mohli zvýšit harmonizaci na evropské úrovni, abychom ulehčili soukromému sektoru. Tím se určitě budeme zabývat. Samozřejmě to všechno jsou věci, kterými se budeme zabývat, ale netvrdím, že to určitě bude, protože nejprve si to musíme posoudit, ale jenom jsem vám chtěla říci, jak o tom v tomto úvodním stádiu uvažujeme. Myslím, že jsem snad zodpověděla všechny obecné dotazy. Asi jsem nezodpověděla všechny otázky, ale pokud chcete, budu tady vám k dispozici ještě po této schůzi, anebo mě můžete poslat své dotazy písemně. Pokud nejsou žádné další poznámky, tak to by pro dnešek stačilo. Máme ještě eh, odpolední zasedání z práce eh, eh, v výboru Libe začne ve 14 hodin, tak na to vás upozorňuji, abyste tady všichni byli. Děkuji vám všem.